Mesdames, Messieurs, les experts. Dámy a pánové, eh, panelisté, vážení kolegové, účastníci, dovolte mi, abych vás tady nejprve velmi srdečně přivítal na tomto slyšení, které organizují společně výbory pro rozpočet, kontrolu rozpočtu, rozvoj a zahraniční záležitosti. A Toto slyšení by se mělo zabývat hodnocením eh, externích eh, fondů, včetně svěřenských fondů, které jdou na účely zajištění externí migrační politiky. A cílem dnešního slyšení je analyzovat, do jaké míry zejména ta řešení zvolená po roce 2015 řešila eh, cíle migrační politiky a jestli ty nástroje, které byly zvolené, byly vhodné, jestli je potřeba hledat nějaké nové nástroje nebo vytvářet eh, je v závislosti na aktuální události a obhacovat tím to, čemu říkáme rozpočtová galaxie. Jde tady o eh, fondy, které spadají do rozpočtové eh, kapitoly 4. Jsou to prostředky, které jsou vynakládány mimo hranice Evropské unie a 16. května, si určitě vzpomenete, že jsme také měli společné slyšení eh, s dalšími výbory Libe a Kont. Analyzovali jsme efektivnost fondů v rámci kapitoly, rozpočtové kapitoly číslo 3, což byly prostředky vynakládané v rámci eh, hranice Evropské unie. Teď tedy jde o finanční toky mimo Eh, Evropskou unii v okamžiku, kdy jsou přiděleny, kde se implementují v terénu, až do okamžiku jejich kontroly a hodnocení jejich eh, účelnosti. Samozřejmě, že je potřeba vyvodit eh, nějaké lekce i pro to příští finanční období po roce 2020 a toto slyšení je rozděleno na dva panely. Jeden, který se má zabývat tím novým modelem externího financování a ta druhá část se potom bude zabývat, jestli to eh, v tom terénu přináší své ovoce. Nejprve eh, samozřejmě ta první část, ale víme, že tady jsou i zástupci Evropské komise, kteří do té následné debaty budou moci přispět. Ještě bych měl připomenout, že toto slyšení je přenášeno i na internetu, a ještě na úvod té první části bych chtěl dát slovo svému spolupředsedovi, místopředsedovi výboru AFET, panu Chavirovi Kouzovi Permuji, který také chce říct několik slov na úvod, prosím. Muchas gracias, copresidente. I will speak in Spanish. Seré breve, ya que tenemos... Jen velmi stručně, budu hovořit španělsky, Budu hovořit stručně, protože tady máme celou řadu vážených hostů v obou panelech a potřebujeme dost času na to, abychom je mohli vyslechnout a abychom mohli potom přispět do diskuse. Je to diskuse, která je velmi aktuální. Minulý týden se nám opět připomnělo, že problém s vnější migrací je stále velice výrazný, stále se ještě nevyřešil. došlo k eh, tomu, že skupina 629 osob, včetně 123 eh, nezletilých bez doprovodu, eh, tato skupina hledala vlastně možnost, kde, kam se uchýlit, protože dva členské státy odmítly této lodi přistání ve svém přístavu. A v tuto chvíli není příliš velká naděje, že na dalším nadcházejícím summitu dojde k dohodě. Minulý týden přišel také návrh Evropské komise na nařízení, které má regulovat nové nástroje pro financování v této oblasti a to právě souvisí s tématem pro dnešní slyšení, tedy eh, financování pro otázku migrace mimo EU, včetně tedy svěřenských fondů pro vnější činnost. Máme již nějaké zkušenosti v této oblasti s financováním těchto nástrojů. Budeme se zabývat tedy výzvami, které souvisejí s demokratickou odpovědností v této oblasti, mimo jiné. A také si vyslechneme názory našich hostů na to, jak do za návrhu Evropské komise byly zakompo, zakomponovány již zkušenosti, které jsme získali s fungováním těchto nástrojů Tady hovoříme o budoucí finanční eh, nástroje. Naši pozici všichni známe. Jsme otevřeni případným reformám a samozřejmě souhlasíme s tím, že hlavním cílem je vytvořit nové nástroje, které eh, budou eh, které povedou k větší transparentnosti a flexibilitě našich operací v rámci vnější činnosti. Samozřejmě splnění cílů nemůže jít na úkor transparentnosti a odpovědnosti. Těšíme se tedy na vaše příspěvky do diskuse. Nejdříve paní Elizabeth Kolet, která je ředitelkou Evropského ústavu pro eh, migraci. Potom tady máme hosta z Evropské vnitř, vnější, Evropské služby pro vnější činnosti. A potom pan Kunduns, který je zástupce generálního ředitele z DG Devko a pan pan Mačej Popovský, který je zástupcem generálního ředitele v rámci DG NIR. Jak víte, v Evropském parlamentu máme pouze omezenou dobu na toto slyšení a chtěli bychom, aby všichni řečníci dnes odpoledne se pokusili omezit se na maximálně 7 minut. Bez dalšího už dávám slovo paní Kolet, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Andy. Jsem velice ráda, že zde dnes mohu být já se obecně zamyslím nad zkušenostmi z posledních let a také vám naznačím, jak by měla vypadat další cesta, eh, pokud jde o vnější činnost. Samozřejmě vím, že několik dalších dnešních řečníků má daleko podrobnější, lepší vhled do toho, jak tento systém funguje. Toto vše je založeno na výzkumu, které, který provedli eh, moji kolegové v rámci našeho institutu. Je to eh, samozřejmě tady založeno na výzkumu dokumentů, ale také tedy eh, dokumentu konkrétních nástrojů v této oblasti a rozpočtu. Stručně řečeno, procházíme období, které bylo takové experimentální, byla tady celá řada inovací, pokud jde o migraci a financování v zahraničí. Samozřejmě do velké míry to bylo vyvoláno krizí, která vznikla v roce 2015 a 2016. Všichni asi víme, jak ta časová linie vypadá. Došlo k velkému nárůstu, jak vnitřně, tak externě, tedy eh, pokud jde o financování pro tyto fondy, v roce 2017 jsme poskytli další 3,9 miliardy eur na opatření, která souvisejí s migrací a 1,39 miliard se zabývala právě tou vnější oblastí. A Částečně jsme to provedli tak, že jsme alokovali zdroje, které byly nevyužité v jiných částech rozpočtu, ale také tady byly zdroje z těch naléhavých, z rezerv pro naléhavé události. A je třeba si uvědomit, že toto už jsme vlastně vyčerpali, tyto, tyto naše rezervy na naléhavé události vyčerpali jsme právě na tuto naši naléhavou okamžitou reakci. Nicméně je také zajímavé si uvědomit to, že ačkoliv to vypadá, že jsme zásadně navýšili eh, finanční prostředky na tuto oblast, tak některé tyto finanční zdroje proběhly takovou, řekněme, pračkou v podstatě, tak to mi to někteří kolegové popisovali, to znamená, že jsou to finance, která několikrát se přeřazovaly z různých jiných zdrojů, například jedna miliarda eur, tu chce Evropská komise, v roce, nebo tu Evropská komise dala k dispozici v roce 2015, ale bylo to v podstatě přeřaděno ze závazku na předstupní pomoc do Turska a Turecka a poté tady v únoru 2016 tento závazek byl znovu jaksi přetaven v něco podobného. To znamená, že některé tyto finanční zdroje je možné započítávat několikrát pod různými položkami, ale jsou to stejné finanční zdroje. Takže je důležité si uvědomit a pochopit správně, kolik vlastně se vynaložilo. Loni jsme si uvědomili, že velmi málo osob, kteří pracují v rámci institucí EU, celkově má přehled o tom, jak jednotlivé ty zdroje spolu souvisejí a kolik vlastně zdrojů se přesouvá ze zdroje do zdroje. A myslím si, že v tuto chvíli právě se tím teprve začínáme zabývat, když tady vlastně jednáme o rozpočtu na ten další rok. Inovace tady vznikly, protože vznikly nové finanční eh, nástroje, například fond Nadat, který se zabývá právě nehumanitární pomocí pro syrské uprchlíky, pro země v sousedství Sýrie, dále tady my máme Svěřenský fond pro Afriku, eh, tam se zaměřujeme především na ty síly, které ovlivňují nelegální migraci a zaměřujeme se také na nástroj pro Turecko, který byl jak Eh, tedy humanitární, tak nehumanitární pomocí. Všechny tyto fondy vznikly, jak jsem říkala, z různých, přelitím prostředků z různých jiných zdrojů a také eh, přispívaly členské státy EU. A tyto fondy jsou zajímavé podle mého názoru, protože se tady snažíme o úspory z rozsahu a snažíme se tady uh, ty prostředky vynakládat rychleji než obvykle. Například pokud jde o nástroj pro uh, Turecko, tak tam 2,9 miliardy eur uh, podstatě 900 milionů eur eh, byly vynaloženy eh, jenom mezi roky 2016 až 2017. To znamená, že v podstatě pro kohokoliv z vás, kdo ví, jak rychle obvykle to eh, financování probíhá, tak to je extrémně rychlé. Máme tady další otázky ohledně toho, jak tady budeme pokračovat dále, jak zajistíme, že tady tyto finance budou nadále k dispozici, budou vynakládány efektivně a rychle. Pokud jde o združování finančních prostředků, tak tady máme určité spoždění, pokud jde o příspěvky členských států do těchto fondů. My už jsme se tím zabývali, dotazovali jsme se členských států, proč váhají eh, nad těmito prostředky, eh, příspěvky. Je tady celá řada důvodů. Některé organizace mají vlastní agentury, nebo některé státy mají vlastní agentury, které již se eh, věnují pomoci v těchto oblastech, to znamená, že už v podstatě tady zdroje věnovaly na tuto eh, otázku. Některé, některé státy měly naopak pocit, že už jak si přispívají do jiných fondů, které také částečně pomáhají v této oblasti. A člen, některé členské státy také tady měly své vlastní závazky na zahraniční pomoc a v podstatě nebyly schopny nalézt další ještě zdroje, které by mohly věnovat na tuto otázku. Takže jsou tady určitá omezení ohledně toho, co může EU dělat a v tuto chvíli se právě zamýšlíme nad tím, Eh, jak zajistit další vnější činnost v sousedských státech a je tady právě ta otázka, jestli vůbec Evropská unie a členské státy jsou schopny financovat tyto aktivity. Dále jsou tady omezení ohledně toho, co můžeme vynaložit, protože 90 vnější pomoci musí být kvalifikováno jako zahraniční, tedy rozvojová pomoc a víme, že v podstatě tady je celá řada cílů, včetně bezpečnosti a to, jak si omezuje uh, určení nebo kvalifikaci těchto zdrojů v rámci těch hlavních cílů a existujících fondů. Když se podíváme na to, jakým způsobem se vlastně finanční zdroje vynakládají v rámci těchto fondů, tak tady máme několik různých agentur, které se do toho zapojily, ale chtěla bych tady zmínit hlavně několik poučení, která jsme načerpali z našeho dosavadního výzkumu. Za prvé, důvody. Můžeme se zamyslet nad tím, z jakých důvodů chceme řídit migraci takto ve vnějším rozměru za hranicemi EU. První věc, kterou budu ráda, když ji nikdy už neuvidím v žádném dokumentu, protože v podstatě by to mohlo být použi- používáno jako zdůvodnění jakékoliv zahraniční humanitární pomoci a myslím si, že to v podstatě velmi podceňuje také ty různé uh, dopady, které může mít tato rozvojová pomoc na migraci. Já doufám, že už v podstatě všichni v tuto chvíli víme, že navýšení uh, podpory na rozvoj neznamená nutně, že dojde k poklesu mobility z rozvojových zemí a že když se tedy zdroje v té rozvojové zemi navýší a příjmy lidí navýší, tak naopak dojde někdy k tomu, že lidé z té země jsou mobilnější. Navíc tady máme složitý vztah mezi eh, migrací a mobilitou a jaksi konkrétní ekonomikou. A také to souvisí s tím, jak se, staví k mobilitě a migraci některé určité generace v konkrétních částech světa. To znamená, že to, co funguje v jedné komunitě, nám nemusí fungovat nutně několik set kilometrů odtud, jinde. Takže je třeba se skutečně zabývat tím složitým vztahem mezi těmi jednotlivými eh, příčinami a abychom lépe pochopili to, jak můžeme to celé rozložit na jednotlivé prvky, kterým můžeme porozumět. A další věc je, že v tuto chvíli Evropská unie má celou řadu různých cílů, které často jdou, jsou protichůdné, například v oblasti bezpečnosti, ale naopak je to často v konfliktu s rozvojovými cíly nebo s cíly v oblasti Eh, humanitární pomoci, velké zdroje například věnujeme na řízení a zprávu hranic a v praxi to často někdy naopak ale e, nenapomáhá fungování místní ekonomiky v tom regionu. Takže je tady souhra mezi všemi těmito různými prioritami a cíly, které často jdou proti sobě a musíme tedy zajistit, že je budeme vzájemně posilovat a ne vzájemně tady bránit jim ve fungování. Do budoucna je také třeba se zamyslet nad tím, jak může EU být také proaktivní, nejenom reaktivní. Nový fond, který byl vytvořen v, ne- v nedávných týdnech evropskými orgány, právě ukazuje, že se teď zamys- zamýšlíme nad tím, jak využít ještě nevyužité prostředky a také se stavět k té záležitosti proaktivně pokud jde také o dohled, protože pokud tady združujeme různé finanční zdroje v rámci jednoho velkého eh, tedy Fondu pro mezinárodní spolupráci a sousedství, to je 8, přes 81 miliard eur, tak tady je třeba se také zabývat tím, kdo to bude řídit, kdo nad tím bude dohlížet. To je velký objem práce na nadcházejících několik let, ale je důležité se právě zamyslet a porozumět správně tomu, jak bude ta odpovědnost vlastně vypadat. Pokud jde o poučení eh, z těch nedávných let a z finančních prostředků, které jsme vynaložili, tak důležité je být efektivnější, fungovat flexibilně. Eh, ta rovnováha mezi flexibilitou a odpovědností a účinností bude naprosto zásadní do nadcházejících let. Ale je tady jedna hlavní věc a tou budu končit a sice, že když se zamýšlíme nad tím, eh, jaké jsou ukazatele úspěchu, když hovoříme o financování v této oblasti migrace a o, té, o tom vnějším roz, rozměru, tak v tuto chvíli skutečně eh, používáme velmi eh, jaksi eh, nejasné nástroje, eh, to znamená, že toky do Evropy a naopak míru návratnosti z Evropy do těch původních států. A tady je třeba se zamyslet nad tím, čeho se snažíme dosáhnout a jak budeme vlastně úspěšnost těch našich cílů dlouhodobě měřit. A v tomto kontextu si myslím, že je tady příležitost pro další rozpočet, abychom tedy urychlili vyhodnocování některých ukazatelů. Celá řada těch vyhodnocení bude k dispozici třeba až na začátku nebo po roce 2020, což je příliš pozdě, takže je třeba, abychom se rychleji poučili z dosavadního vývoje, abychom to mohli zohlednit v tom dalším fungování těchto fondů. Děkuji. Merci. Je me de... Děkuji. Chtěl bych ještě připomenout, že Máme určitý časový plán, který je velmi eh, napjatý. A jak eh, víte, eh, Tlumočníci jsou také ve stávkové pohotovosti, takže budeme muset skončit přesně v 18.30 a nemůžeme přetáhnout ani o sekundu. A proto by bylo dobře, mm, abyste se drželi toho, té řečnické doby, která byla stanovena na 7 minut, jestli se nemýlím. A teď dám slovo druhému řečníkovi, to je pan Christian Leffler. Děkuji, pane předsedo. Já mohu být velmi stručný. Omezím se na několik poznámek. týkající se toho politického rámce pro externí financování a jak vzniklo ale vzhledem k tomu, že tady mám dva skvělé kolegy z DG Devco a z DG NIR, tak eh, ti budou hovořit eh, podrobněji o řízení eh, těchto prostředků. V posledních několika letech, letech jsme byli svědky poměrně pozoruhodného vývoje, který znamená holističtější přístup k migraci, tedy snahy, jak přímo začlenit migraci do našich externích vztahů s některými zeměmi nebo přímo regiony. Šlo tady o budování nových partnerství a o zdůraznění sdílené zodpovědnosti. Jak už tady bylo řečeno, vznikl například svěřenský fond, eh, speciální fond pro Turecko, také vznikla partnerství s některými státy v Africe, ale i s jinými částmi světa, potom například různé strategie pro budoucnost s Afghánistánem, kde jsme se také snažili migraci začlenit jako jeden z prvků našeho celkového vztahu. Podle mě tento přístup začal přinášet výsledky, je to strukturální věc, ne Znamená to, že něco takového přinese okamžité výsledky. Je potřeba nejprve vybudovat eh, eh, určité povědomí a porozumění o těchto eh, věcech, ale fakticky to znamená posílenou spolupráci s těmito státy o migraci. Je to přizpůsobeno na míru podmínkám těchto partnerů a těm výzvám, kterým oni čelí a také je to to na míru jejich očekáváním. Stejně tak to znamená také větší, politický, větší politické zapojení těchto zemí. To nejenom na eh, té bilaterální úrovně, ale i na multilaterální úrovni. Ten eh, velmi jasný příklad toho máme eh, v našem vztahu s Africkou unii. kde jak bilaterálně na základě samitu v Abidžánu v loňském roce eh, dochází k vedení mezi kontinentálního dialogu o migračních otázkách, tedy nejenom v rámci EU a AU, ale i mezi nimi. A teď připravujeme trilaterální eh, rámec pro spolupráci mezi těmito dvěma entitami a OSN a to nejenom na obecné úrovni, ale konkrétně s ohledem na Libii, kde, jak víte, že všichni aktéři přijali eh, velmi silné politické závazky, ať už Evropská unie nebo i OSN. To bylo doprovázeno velmi Eh, rychlým eh, přísunem peněz z toho svěřenského fondu La Valeta. To znamenalo velmi rapidní vývoj eh, v tom posledním půlroce a práce na tom dále pokračuje, dále se to rozšiřuje i na té libyjské straně a přejde se i k efektivnějšímu boji proti převaděčství a pašování Odehrává se to jak na technické, ale i vysoké úrovni. My jsme byli na e, e, misích v Libii, další budou následovat ještě před, lá, před létem i po létě a celé to bude pokračovat velmi intenzivně. Nejprve mi mm, ještě dovolte několik slov k těm e, hlubším příčinám této krize. Je to velmi obecná, obecný pojem, který možná nic eh, neřeší, ale my jsme se už snažili rozvoj pomocí eh, této příčiny řešit, ale možná jsme nebyli eh, moc zaměření. Ale teď, v těch posledních několika letech, jsme usilovali o to, zejména implementací těchto svěřenských fondů, jsme se snažili k tomu zaujmout zaměřenější přístup a zohledňovat specifika jednotlivých projektů a také k tomu přistupovat více holisticky na základě analýzy toho, co eh, vede k přesídlování lidí a k eh, migraci. Hm. Hodně se to odvíjí od eh, pojmu integrace. Velmi často se mluví o ekonomické nebo sociální integraci, ale co je asi hm, zanedbáváno, že jde i o politickou integraci, tedy to, aby lidé mohli eh, se účastnit života své komunity, své země, že mají eh, v té zemi eh, vliv nebo právo se účastnit na rozhodování a to také chceme podpořit. A teď se ubíráme směrem k rozsáhlejší struktuře, která by měla v rámci toho víceletého finančního rámce na příští období pokrývá tyto potřeby. Jde o to, abychom eh, se snažili řešit eh, migrační situaci každé z těchto partnerských zemí. Každé z našich opatření by mělo být co nejefektivnější, mělo by to zapadat do té celkové souhry eh, našich vztahů s dalšími zeměmi ve světě a ve světle těch návrhů, které teď projednává jak parlament a rada od minulého týdne, tak je nejlépe k tomu dělat na základě integrace těch jednotlivých eh, vztahů, protože všechno spolu souvisí a protože eh, ty vztahy mají tolik dimenzí. Zabývat se tím jednotlivě by rozhodně neprospělo. A to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Leflero, a teď má slovo další řečník, pan Duns. Euh, Já to eh, se pokusím eh, to udělat co nejrychleji, podobně jako pan Leffler, takže děkuji. Myslím, že je to výborná příležitost eh, se tady, se tady vyměňovat názory o rozvojové politice, o migrační politice, protože je evidentní, že je to velkou prioritou v poslední době a má to obrovský dopad na náš eh, způsob spolupráce s jinými zeměmi. To se také reflektuje v tom novém referenčním dokumentu o Evropské rozvojové spolupráci a eh, samozřejmě se to odráží také v našem způsobu práce. Pokusím se omezit na několik obecných poznámek, které se týkají některých otázek, které vás zajímají. První věc, kterou jsem chtěl říct, je, že když se podíváme na migraci v rámci rozvojových nástrojů, tak jsme vždy byli vedeni dvěma klíčovými principy. Za prvé je to princip toho, že když používáme dostupné nástroje, které máme k dispozici nebo které si vybereme z toho, čemu pan předseda eh, říká rozpočtová galaxie, takže když využíváme ty nástroje, tak to děláme vždy v souladu s mandátem to je pro nás zásadní, protože chceme pracovat při plném respektu právního základu, všech možností, ale i omezení, jaká v rozpočtových nástrojích máme. A ten druhý vedoucí princip je, že ať už děláme cokoliv, musí to být vždy v partnerství. To je velice zásadní otázka všeho, co děláme v, rozvo- v rozvojovém prostoru, je v rámci partnerství eh, s partnery, v rámci dialogu, v rámci zohlednění geografického a dalšího kontextu. To je tedy ten druhý vedoucí princip. Tyto dva principy se pak eh, projevují ve dvou až třech důležitých tématech. Jedno se týká toho, co vlastně děláme. Řekl bych, že to je nad rámec Afriky, platí to všude ale zejména s Afričany máme skvělý příklad samitu v Lavaletě, příslušné deklaraci a akčním plánu. Tam se stanovuje velice komplexní, široký a vyvážený přístup k otázce migrace. A e, řekl bych, že se shodneme na tom, že toto je samotný základ toho, co děláme v našem migračním portfoliu. Zaměřujeme se na původní příčiny, a ano, možná to je hodně vágní pojem, ale je to relevantní pojem. Protože když hovoříme o migraci, ať už regulérní nebo neregulérní mobilitě, tak ve finále musíme pochopit to, co jsou ty příčiny, proč lidé odcházejí z domova ze svého společenství, eh, protože to do toho se nikomu přirozeně nechce a proč se přesouvají někam jinam. A to prostřednictvím jaksi eh, detailnějšího pochopení toho, co to jsou ty příčiny. Já se k tomu ještě za chvíli vrátím. Druhé téma souvisí s legální migrací. Nejde pouze o neregulární migraci, je zde i legální migrace částečně do Evropy. E, legální migrace je nejvíce v daných regionech, kde, odkud migranti přicházejí. A my podporujeme právě tyto legální rámce migrace, jak v rámci Afriky, tak částečně i v rámci Asie. Za třetí, zde je otázka těch lidí, kteří jsou vysídlení v rámci daného regionu. Typický příklad je samozřejmě to, co například vidíme v africkém rohu. Největší uprchlické tábory na světě jsou právě tam. Ehm, máme země jako třeba Jižní Sudán, které v podstatě implodují a do Evropy se dostává velice málo sudánských uprchlíků. Proč? Protože chodí do co největší možné míry do jiných míst v rámci stejného regionu. My masivním způsobem podporujeme země, hostitelské komunity, uprchlíky i vnitřně vysídlené osoby právě v takovýchto situacích. A to platí jak pro Afriku, tak třeba pro Afghánistán jak uvnitř té dané země, tak v jejich sousedských státech, kde masivně podporujeme tu soběstačnost takovýchto lidí, kteří jsou na útěku, ať už to jsou uprchlíci nebo vnitřně vysídlení. Eh, čtvrtá větev naší akce je narušování business modelu těch, kteří na tomto vydělávají, to znamená pašeráku a překupníků. To není snadné, ale podíváme-li se na to, čeho jsme dosáhli v Agadezu, v tomto regionu, kde v podstatě mnoho lidí si zařídilo živobytí na přesouvání lidí, na transportu lidí, tím, že jim nabízeli alternativy, tím, že pracovali na lokální ekonomice, abychom vytvořili alternativní model prosperity pro tyto lidi. Já si myslím, že už tím začínáme lecos v terénu měnit. A e, ten, ta poslední větev se samozřejmě zaměřuje na dobrovolné návraty, zejména migrantů z Libie, e, aby se dostali zpět do míst, kde budou mít lepší situaci. To všechno se pak eh, konvertuje do operační sady nástrojů, to nemusím rozvádět, to už zmínil Kristián, děláme to prostřednictvím několika nástrojů, ten nejdůležitější z nich je samozřejmě ten Evropský svěřenecký fond. A pak ještě několik slov k výsledkům, protože to je také velice důležité. Vytvořili jsme výzkumnou, výzkumný orgán, vlastně jich několik, eh, který je propojen na konkrétní geografickou situaci, protože chceme pochopit prostřednictvím práce s akademickými institucemi, jaké přesně že ty příčiny jsou a co přesně funguje a co nefunguje. Za druhé, vytvořili jsme monitorovací a učící se systém, který kromě tedy těch evaluací, které provádíme sami, eh, produkuje externí zprávy. Ta první jen tak mimochodem už je k dispozici na webových stránkách Svěřeneckého fondu EU, eh, přičemž ty výsledky té zprávy, ty závěry té zprávy jsou velice pozitivní co do řízení prostřednictvím našich, našich akcí pro vytváření hospodářských příležitostí v cílových společenstvích, a co do podpory místních samozpráv, ve vytváření nových příležitostí, Nyní slovy, kombinujeme krátkodobou a dlouhodobou strategii. A pak ještě poslední věta k výsledkům. Eh, věřím, že se k tomu kolegové ještě později vrátí, například Linda McEwen, my jsme už jste spolupracovali například s výborem DEVE z Evropského parlamentu, proběhla mise výboru DEVE do Ugandy a Senegalu a pokud já vím, tak výsledek této mise europoslanců je pozitivní, s tím, že bylo posíleno jaksi pochopení toho, co děláme a že se ukázalo proč jsou kroky našeho svěřeneckého fondu tak důležité a jak je důležitá součinnost s bilaterálním programem, který financujeme. To se řešilo i ve strukturovaném dialogu s komisí. Děkuji mnohokrát. Všemi kompliment. 6 minut 59. 6.59, to je vynikající čas. A teď má slovo pan Popovský. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím ještě kolegu trumfnout je třeba se podívat na poslední tři roky a poučit se do budoucna, protože od roku 2015 jsme nejenom změnili přístup k tomu, jak zpřístupňovat značné částky peněz, ale také jsme změnili způsob, jak vynakládáme tyto prostředky a pozměnili jsme tyto programy společně se členskými státy. A to bylo potřeba, protože reaktivita těch nových nástrojů šla daleko nad rámec rozpočtových nástrojů, které jsme do té doby měli. To znamená, že se nám podařilo politické priority propojit eh, se zdroji financování pro migraci. Nástroje už jsme tady zmiňovali, to znamená Evropský svěřenský fond pro Afriku, potom nástroj pro uprchlíky v Turecku a Evropský svěřenský fond pro Sýrii. Ty nám umožnili reagovat na naléhavé situace, a to především v nejbližším sousedství ve úzké spolupráci a partnerství s partnerskými organizacemi a také se zeměmi původu, tranzitu a cílovými zeměmi. Zaměřili jsme se na tu ústřední eh, africkou trasu prostřednictvím Svěřenského fondu pro Afriku. Dále Blízký východ a Turecko, tam to byl ten fond pro Turecko, nebo nástroj pro Turecko. A pokud jde o Libanon, Jordánsko a tuto trasu, tak tam fungoval právě Svěřenský fond pro Sýrii. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout celou řadu dobrých výsledků Vzhledem k tomu, že mám omezený čas, tak tady vás ušetřím podrobností, možná jenom dvě, tři nejdůležitější věci tady zmíním. Například situace v Líbii, ta je velice naléhavá, stále eh, na ní nemůžeme zapo- zapomenout, eh, diskutujeme o Libii pravidelně. Tam se eh, zaměřujeme na ochranu uprchlíků v této země, na stabilizaci místních komunit a také na návraty a stabilizaci institucí v Libii. Jeden příklad. 28 tisíc 000 asistovaných dobrovolných návratů. K těm došlo zatím. A to je značný počet, ačkoliv celkový počet uprchlíků a migrantů z této země je stále vysoký. Dále nástroj pro uprchlíky v Turecku. Podařilo se nám ho eh, implementovat velmi rychle, poměrně 3 miliardy eur byly zpřístupněny během dvou let. 2 miliard, dvě miliardy eur jsme vynaložili do konce loňského roku. V tuto chvíli tedy dokončujeme tu poslední částku a výsledky jsou jasné, protože 1,3 miliony uprchlíků dostali přímou pomoc z 3,5 milionu Syřanů, kteří žijí v Turecku. A jsou tady hmatatelné přínosy i pro místní komunity, jako například 125 uh, pevných staveb škol, 50 tady prozatímních staveb škol a tak dále. V tuto chvíli do budoucna se chystáme také se zaměřit více na společenskou podporu, na vytváření pracovních míst, na integraci Syřanů do turecké společnosti a na trh, pracovní trh v Turecku. Na Blízkém východě, především pokud jde o Libanon a Jordánsko, tak tam jsme se zaměřili na eh, životní standard, ale také na vzdělávání a zdravotní péči pro host, pro hostitelské komunity. To je jeden příklad nějakého projektu, ale samozřejmě za těmi projekty jsou skuteční lidé a na to musíme pamatovat. Především se zaměřujeme na mladé lidi, nechceme, aby vznikla ztracená generace mladých lidí. A zase uvedu jeden příklad. Pro, míra vzdělanosti tedy, nebo školní docházky v Turecku mezi syrskými uprchlíky je eh, velmi dobrá. Je to 600 tisíc mladých lidí v tuto chvíli, kteří docházejí do školy a nadále ten počet roč, roste. A Syřané si vedou záznamy také o tom, jaké změny se odehrály v jejich životech právě díky těmto příležitostem, které jim Evropská unie nabízí. Začali jsme v roce 2015, potom jsme se ale museli rychle Eh, přizpůsobit. Eh, změnili jsme a rozšířili zeměpisný záběr eh, těchto nástrojů. Ten svěřenský fond pro Sýrii teď působí také na Balkáně částečně. Teď jsem zmiňoval, že v rámci Turecka teď v tuto chvíli budeme, doufejme, do konce roku mít k dispozici tu poslední částku v rámci těch 3 miliard. A dále máme to severoafrické okno. Tam Stávající rozpočet je asi 524 milionů eur. My jsme se obrátili i na parlament, Evropský parlament. Velice rád jsem eh, se zúčastnil zasedání řídicího výboru k tomuto nástroji pro uprchlíky. Tam se účastnil pan předseda, ostatní poslanci například se zúčastnili zasedání eh, řídící, řídících a správních výborů těchto svěřenských fondů, což je dobře. A doufáme, že do budoucna toto bude běžnou praxí, zvlášť pokud tedy eh, Evropský parlament dostane posílenou roli a bude třeba s ním konzultovat jakékoliv další vytvoření takovýchto nástrojů eh, v naléhavých situacích, kdy tady bude třeba, aby Evropský parlament předem udělil souhlas. Pokud jde o budoucí orientaci a poučení z MFF, tady nebudu opakovat to, co říkal pan kolega, ale samozřejmě už máme jasná ustanovení v tom navrhovaném novém nástroji. AICI, tam je eh, cílové výdaje jsou na 10% na eh, migraci, ale je tam další rezerva 10 miliard eur na eh, okamžité reakce v oblasti migrace a naléhavých událostí. Skutečně chceme, abychom byli schopni reagovat co nejrychleji, protože právě to nám chybělo ve chvíli, když jsme si uvědomili, že vlastně budeme muset vytvořit úplně novou strukturu, která, bude, která nám, nám vlastně umožní zareagovat na tu situaci. Děkuji. Encore Félicitations. 6.22. <laughs> Tak to je vynikající výkon. Vamos a abrir ahora el, el turno de... Dobře, tak teď zahájíme debatu. Pokud vím, už se někdo přihlásil. Paní Meliat, prosím. Sorry, my name's up, up there, I'm coming up there Omlouvám se, eh, moje jméno je tam nahoře, protože Eh, potom budu jednou z panelistů. Jmenuji se Linda McCaven. Já mám otázku na pana Leflera, Vy jste hovořil o novém programu, no programech, které eh, teprve přijdou. což je iniciativa Teachy Home. Chci se zeptat, jestli tam bude nějaký externí eh, prvek, protože víme, že to vždycky chodí v balíčcích. A potom jste také říkal, že v té externí politice není nic odděleného, že je to všechno integrované. Mě by zajímalo, jak tedy vnímáte tu novou externí politiku ohledně migrace. A potom mám ještě poznámku, když jsem poslouchala pana Kunduna o tom samitu Babidžánu, to až tak takové, až tak kontroverzní nebylo. My jsme nedokázali najít shodu na tom závěrečném prohlášení, protože africké státy nebyly úplně nadšené z té další spolupráce. Spíše eh, tam byl hodně velký tlak ze strany EU, že bychom to asi měli upřímně hodnotit, co se skutečně děje na místě. Eh, vím, že tady bude ministr z, Niger, z Nigeru, který eh, se k tomu bude moci vyjádřit, ale stejně tak upřímně bychom měli představit i v tom dalším bodu, tomu, co jsme dosáhli a eh, Určité věci jsme určitě dosáhli, může se o tom zmínit eh, tady zástupce Ugandy, ale víme, že v rámci té politiky sousedství řešíme také školství. Řekli jsme si, že chceme mít cíl, že Chceme, aby každé dítě v Jordánsku, Libanonu a Turecku, pokud to bude oprchlík ze Syrie, tak aby se dostalo do školy. A víme, že, se, že jsme toho nedosáhli. Takže když tady někdo dává takovou prezentaci, tak si myslím, že by měl nám nastínit, jak na tom skutečně jsme, jaké jsou problémy, spíše než abychom eh, eh, to zastírali. Jsou to obtížné otázky. Eh, my musíme dělat obtížná rozhodnutí a jeden z těch eh, problémů od začátku v oblasti migrace bylo to, že věci se eh, neustále vyvíjejí v komisi. V určitém okamžiku se jedna část ani, ani nevěděla, co se děje v té druhé a možná, že i to by mělo být poučením pro budoucnost, že ta velká strategická rozhodnutí o tom, kam nasměrovat peníze, by měla zahrnovat obě rozpočtové eh, instituce, jak radu, tak i parlament. Eh, Kdybych se teď zeptala, kdo přijal to velké strategické rozhodnutí založit ty fondy, kdy to rozhodnutí bylo přijato, tak si myslím, že by bylo trošku obtížné to, eh, to nalézt, protože tady šlo o velmi důležité zasedání rady, možná to nebylo ani tak rozhodnutí parlamentu a my jsme to potom doháněli. Eh, tento vývoj eh, po dlouhou dobu, takže prosím, v tom příštím plánování by bylo dobře, kdyby tam byl parlament zapojen už na té strategické úrovni. A potom eh, také budeme mít upřímnější hodnocení rozsahu toho problému, také na základě toho bude mít lepší analýzu o tom, co fungovalo nebo nefungovalo v tom politickém rámci v minulosti. Já valiat. Děkuji, pane předsedo. Já bych si eh, také to dovolila zhodnotit. Eh, za dva dny bude Světový den uprchlíků, kdy eh, výjdou na veřejnost ty oficiální údaje o osudu uprchlíků. Dnes jsme tady dostali například dokument ESOS o situaci v EU, ale také dokument UNHCR. A když se podíváme na ten první dokument, tak tady se například říká, že už druhý rok po sobě ustupuje migrační tlak, že ten počet přidělených eh, azylů poklesl o 44% a o 14% eh, také klesl počet příchozích od, eh, asi, na asi 200 tisíc, ale přitom víme, že pokud existuje světová krize, tak je to světová uprchlická krize, která nadále roste. Je tady 68,5 milionů lidí, kteří eh, přišli o svůj domov. A to, co roste, je právě počet uprchlíků. A ne počet těch vysídlených nebo interně vysídlených. Rostlo to eh, z roku 2016 do roku 2017 a eh, velká většina z tohoto jevu se děje právě v rozvojových zemích část toho jsou naše sousední země. A co my s tím děláme? Použili jsme veškerou rozpočtovou flexibilitu, kterou jsme tady měli. Eh, jsme tedy součástí toho globálního migračního kompaktu. Eh, Evropská unie přitom nejbohatší obchodní zóna na světě a na svém území přijala 2,3 milionů uprchlíků, což je méně než Turecko samotné. A pořád žádáme, aby Turecko nebo další země dělali ještě více a e, kam přichází nejvíce uprchlíků. Máte pravdu, když říkáte, že e, ta migrace je běžný e, jev, ale otázka je si říci, kde jsou ti běžní migranti a kde jsou ti migranti, kteří jsou v nějakých, nebo přicházejí z nějakých výjimečných důvodů, jsou v uprchlických táborech a v těch zemích, které se velmi potýkají s jejich přijímáním. A pokud Evropská unie nebude flexibilnější ve svém rozpočtu, pokud Eh, nebudou vyčleněny na to další prostředky. Když jsem se dívala na ty eh, návrhy eh, příštího víceletého finančního rámce, tak je potřeba si že Evropská unie je dále zakotvená ve svém egoismu a skrývá se pod tou zástěrkou holistické politiky. Já se omlouvám, já jsem opravdu rozčilena, ale dnes jsme dostali ty dokumenty, které vyprávějí úplně jiný obrázek reality, než který jsme slyšeli tady ohledně uprchlíků. Alors, Monsieur Bogue? Děkuji, pan Goger. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme se v posledních letech ocitli ve velice složité situaci, na kterou jsme se nepřipravili. Měli jsme krizi a teď bychom měli mít nástroj, abychom mohli přiměřeně jednat. Například jsme konstatovali, že UNHCR uprostřed krize eh, nebylo dostatečně vybaveno, aby těm táborům pomáhalo. Protože s těmi čísly nikdo nepočítal a ty struktury, v rámci kterých spolupracujeme na mezinárodní úrovni, v podstatě nefungovaly, protože v rámci krize vlastně mezinárodní organizace musely žebrat, aby vůbec dostali nějaké peníze, aby mohli dělat vůbec něco. Jistě budeme muset ještě hovořit o tom, do jaké míry rozvojová politika Evropské unie a jiných eh, zemí už se, jak dlouho už se řeší, funguje už nějakých 50 let, zda je vůbec úspěšná, anebo zda eh, jsme možná vsadili na úplně špatná stěžení témata. Například otázky různých eh, rozpočtových pobídek nebo podpory projektů. I o tom musíme diskutovat. I k tomu máme zajímavé zprávy a analýzy. Ale obvinování nám dnes nepomůže. Teď je tady spíš otázka, toho, že eh, člověk, eh, článek 78 až 80, eh, který hovoří o vnitřním obchodu v Evropské unii, zda byl respektován nebo ne. A pak je zde následující otázka. Pokud zvýšíme hodnocení těch pobídek, a když se podívám na aktuální čísla, tak například v Spolkové republice Německo u aktuální žádostí o azyl měsíc za měsícem máme něco mezi 15 a 20 tisíci každý měsíc, přičemž v, v rámci kulminace krize to bylo zhruba 60 tisíc a výš měsíčně. To znamená, že se něco nějak vyvinulo. Buď se zmenšil tlak na eh, ty, kteří utíkali o život, a museli opustit, nemo, nemohli už zůstat ve svých e, vlastech, anebo e, začíná přinášet výsledky to, eh, co jsme dělali prostřednictvím fondů a co jsme, k čemu jsme byli velice skeptičtí, tedy ten outsourcing. Ale ukazuje se, že jakýsi pozitivní vývoj ve spolupráci s naším sousedstvím je. Lze nějak kvantifikovat do jaké míry eh, jsme spolupracovali. Eh, pan Popovský jmenoval ty, ta, ta čísla z té facility pro Turecko, které přijalo eh, více uprchlíků než celá Evropská unie dohromady. A to je realita. Podívejme se na Jordánsko a Libanon, k tomu se neřeklo vůbec nic. A nebo se to soustředí na Syrii, na, na, na Líbii a jiné africké státy. Můžete nám zhruba říci, v jaké dimenzi se například eh, v otázce Turecka eh, pohybujeme, jak se tam lidem pomáhá. A potom další věc, o které se tady hovořilo, jakým způsobem můžeme dále přispívat prací v terénu k tomu, abychom lidi nějak podporovali, aby existovaly i nadále možnosti získávat nějakou hospodářskou činnost a nějak se zaopatřit. Co bychom museli dělat, abychom takovouto podporu poskytli, pokud to má být eh, tak pozitivní, jak jste to teď naformulovali, abychom jak si to nepřerušili, ten, ten, ten systém. Máme něco ve finančním rábu teď? Jak tu situaci hodnotíte? Děkuji. Já bych chtěl eh, eh, osobně říci, že jsem se několikrát odebral do toho regionu v Turecku, v eh, Libanonu, v Jordánsku, byl jsem také v Gaze a na západním břehu. A měl jsem pocit, že Evropa tady není moc vidět a že velmi často eh, používáme agentury OSN na rozdělování pomoci, ale že Evropa jako taková není eh, viditelná v těch zemích, eh, kde nabízíme finanční pomoc. A proto bych se chtěl zeptat, jestli je to tak schválně, nebo jestli je to vhodné, nebo jestli Evropa by tady neměla být viditelnější. A druhá otázka, kterou mám, ta se týká koordinace. Čímž chci říct, že v těchto různých zemích je Evropská unie zastoupena prostřednictvím svých eh, zastoupení, ale jsou tady také zastoupení jednotlivých členských zemí. A já se musím zeptat, jaká je na této úrovni míra koordinace, protože eh, by bylo dobře vědět, jestli to je dostatečně koordinováno a také by mě zajímalo, jaká je cestovní mapa těchto našich zástupců v těchto zemích protože musím říci, že se nejsem úplně jistý, že by ta cestovní papa byla úplně jasná, protože jsem měl pocit, že každý tam samozřejmě dělá všechno, co je v jeho silách, ale ty postupy a ty lhůty pro přijímání rozhodnutí znamenají, že to všechno mm, se musí nechat potvrzovat Bruselem a mně to vzniklo pocit, že to tam všechno běží trochu setrvačnosti a že tam velmi obtížně reagují na aktuální události. Ještě třetí otázka, ta se týká těch eh, postupů, které se tady musí aplikovat. Já si vám se zúčastnil jednoho zasedání řídící rady a tam těch zástupců bylo mnoho, byli tam zástupci všech členských zemí a to mě trochu ohromilo. Není tady nějaký způsob, jak v rámci toho řízení nalézt nějaký model, který by umožňoval, aby eh, to řízení bylo neformálnější a operativnější, protože já nevím ani kolik to stojí, eh, zorganizovat takové zasedání, ale mně to přišlo jako obrovská zátěž a břemeno. Musím se také ptát, jaké je jaké je, mm, eh, jaká je přidaná hodnota takového zasedání. Myslím, že by bylo dobře hledat nějaký mechanismus, který by byl operativnější a efektivnější. Tolik tedy moje eh, poznámky nebo otázky a Eh, to hlavní téma, které mě zajímá, je právě eh, řízení. A chci se zeptat, jestli jsme schopni jako Evropská unie jednat eh, v nějaké koordinaci s ostatními členskými státy a jak můžeme řešit ty příčiny migrace. Je to naléhavá otázka a možná, že ten případ Aquarius znamená jakýsi elektrický šok, který by měl které by umožnit to, že se nám podaří přistoupit k tomu zásadnímu rozhodnutí a tím pádem k větší efektivitě. Bueno, hay pocas intervenciones, pero unas cuantas... Žádné další přihlášky o slovo tu nejsou. Máme čas v tuto chvíli 15 minut, to znamená dáme každému 3 minuty. Začneme od konce. Pan Popovský, prosím. Já jsem si to vyslechl ve španělštině, ale pokud jsem to správně pochopil, začínám já a mám tři minuty. Tři a půl minuty. Protože vy máte kredit. Ano, dobře, já se rád podělím o svůj kredit s kolegy. Takže pokusím se ty odpovědi nějak dát dohromady. Konkrétní otázky k Jordánsku a Libanonu tady zazněly, včetně uh, vzdělávání a ano, ty informace jsou k dispozici. Já vás chci ušetřit podrobností, protože nemáme na to čas. Ale uvedl jsem tady příklady, například té míry školní docházky v Tursku, ale v Libanonu a v Jordánsku je to podobné. Je tam poměrně eh, vysoký, vysoká ta míra. Ještě nejsme úplně eh, u cíle. V Turecku je to lepší, protože tady ten systém a infrastruktura funguje lépe, ale nebudu tady úplně zacházet do konkrétních čísel. Všechno to máme na webových stránkách a rád vám to klidně zašlu do kanceláře, abyste se na to mohl podívat. Protože víceméně tam eh, ty vzorce jsou stejné, stavba škol, vyškolení učitelů v Turecku je to většinou jazykové vzdělávání a nábor učitelů do škol v Libanonu a eh, Jordánsku. Tam je to ale daleko větší, eh, tady ten počet uprchlíků na osobu, protože jsou to malé komunity. Dále tady byla otázka tlaků migračních, pan Böge. Ano, my máme také důvod se domnívat, že naše akce vedou k výsledkům, protože když se podíváte na středo, eh, na tu eh, trasu středem Středozemního moře, tak když se podíváte na léta 2015-2016, tak teď máme asi o 75 méně příchozích. Ta, ty tlaky tam stále ještě jsou, ty, ti lidé stále přicházejí, ale ta čísla klesají. A to je právě i díky našemu zapojení, ale vidíme tady, že to, jak si začíná fungovat. Nicméně musíme se přizpůsobit a musím přiznat, a já už jsem to vlastně říkal, že další fáze dal, eh, s tou další částkou v rámci toho nástroje pro Turecko se chceme zaměřovat ano na vzdělávání, stabilizaci a tak dále, ale musíme to udělat více, pokud jde o socioekonomický vývoj, vývoj rozvoj na místní eh, úrovni a také vytváření pracovních míst. To bude ta klíčová priorita pro nadcházející léta. Dále, pokud jde o zprávu a implementaci a jednotlivé podmínky a o viditelnost Evropské unie, tak ano, tady souhlasím, je to naše slabina, je to skutečně naše velká priorita za e- Evropskou komisi, že tady chceme být viditelní i prostřednictvím našich agentur, že aby bylo všem jasné, že tady tato podpora skutečně pochází z Evropské unie. Samozřejmě agentury OSN hrají klíčovou úlohu. 48 naší pomoci prochází přes mezinárodní agentury, například eh, právě přes OSN jako UNICEF a tak dále. To se asi nezmění, ale jsme pozorní, bdělí a vedeme dialog s OSN. Pokud jde o ty podmínky Vím, že některé tyto orgány, tyto subjekty jsou obrovské. A musím říct, že členským, členské státy skutečně jim velmi záleží na tom řídícím výboru nástroje pro eh, uprchlíky v Turecku, ale tento nástroj se liší od samozřejmě i právnic, z právního hlediska od těch svěřenských fondů. Je to tedy velký orgán. Když se podíváme na Svěřenský fond pro Sýrii a na tu správní radu, tam budu například se účastnit zítra, eh, tak tam je to daleko menší subjekt, protože tam jde o částku milion eur, je to tedy daleko menší objem a samozřejmě je to také menší počet členských států. A s tím se budeme muset smířit, protože prostě z důvodu přehlednosti, transparentnosti, odpovědnosti za naší činnost. A já doufám, že i vy se nadále budete účastnit zasedání těchto eh, orgánů, protože je to pro nás také důležité, abychom se mohli s vámi podělit o informace a abychom vás mohli také vyslechnout. Děkuji. Děkuji, já k tomu dodám několik připomínek za sebe. Nejdříve do, možná k tomu, zda jsme upřímní, pokud jde o výsledky. Důvod, proč hovoříme o výsledcích, je ten, já jsem tady vlastně citoval nějaké ty externí zprávy, a to právě proto, že my máme tendenci eh, spíše tu sklenici vidět jako napůl plnou, spíše než tedy poloprázdnou. A vždycky je lepší, když vám někdo jiný řekne, že ta sklenice je skutečně napůl plná. Ale zdaleka to neznamená, že bychom tady eh, našli nějakou kouzelnou hůlku, kterou jsme jaksi odčarovali klíčové problémy, protože ty tady existují už, řekněme, třeba 50 let. A když se podíváme na jednu z těch eh, hlavních hnacích sil za těmito toky, to jsou změny klimatu. A ty mají stále větší a větší dopad. Je tady jedna věc, kterou rozhodně chci říci, a sice, že už začínáme pozorovat v praxi výsledky už vidíme, jaký je ten rozdíl mezi našimi snahami a mezi, tedy mezi tím, co, o co se snažíme a funguje to, a na, naopak mezi těmi oblast, snahami, které jaksi nepřinášejí ty výsledky. A myslím si, že to stejné, stejný e, konkrétní přístup musíme také uplatnit na politiku politické přístupy. Víme, jaké jsou tady problémy u prohlášení z Valety a také z Abidžanu. A je pravda, že pokud probíhá čistě politická diskuse na této vysoké úrovni, tak většinou hovoříme o zásadách a prioritách, velkých pilířích a jejich rovnováze a to je vždycky obtížné. Nicméně teď, když jsme aktivní i v terénu, tak dochází k tomu, že daleko snadněji eh, dosahujeme schody s našimi partnery ohledně toho, které aktivity bychom měli financovat a které ne. Vidíme jasně, eh, v kterých oblastech naše snahy pomáhají našich, našim partnerům. A jsou to často výzvy, které jsou eh, spíše na jejich straně než na naší. A tím se dostávám k té zprávě. Strategická rada a postupy. Já chápu, že samozřejmě, že operační výbor nebo strategická rada a jejich postupy eh, se velmi často vám zdají být jako přílišná zátěž, nám často také, ale musím říct, že strategická rada a její zasedání jsou velmi důležitá a z toho důvodu tam také zveme poslance Evropského parlamentu, protože právě tam probíhají diskuze o těch velkých strategických otázkách a budoucím směřování e, těch fondů. Tam právě se rozlišuje mezi tím, co chceme dělat a co nechceme dělat e, v těch nadcházejících obdobích. Takže skutečně toto, e, ta, ten strategický výbor, ta strategická rada je důležitý rozhodovací orgán. Pokud jde o členské státy, tak vždycky členské státy eh, raději koordinují náš, než aby se dal, nechali koordinovat od nás. Ale pokud jde o svěřenské fondy, tak tam vždycky probíhají rozhovory přímo v terénu se zástupci jak členských států, tak místních komunit a potom je ten eh, koordinační proces dárců daleko širší. Zabýváme se i tím, co dělají ostatní v té které zemi. Takže tady ta koordinace s členskými státy funguje poměrně dobře a to také vysvětluje to, proč do budoucna, až začneme rozhodovat o konkrétních projektech v rámci těch eh, operačních výborů, takže obvykle to rozhodování běží poměrně hladce. A ještě poslední věc k tomu, zda jsme vidět. Myslím si, že na tom pracujeme, ale velmi často s výjimkou možná případů, kdy fungujeme prostřednictvím agentur OSN, tak velmi často naši partneři i koneční příjemci velice dobře vědí, odkud ti ty finanční prostředky plynou a kdo spolupracuje s místními eh, orgány nebo s nevládními organizacemi, odkud jsou financované ty akce, ale v některých případech skutečně je ta viditelnost spíše na politické úrovni kdy tady tam skutečně vlaje, nějaká evropská vlajka. Děkuji. Mnohokrát děkuji panu Leflerovi. A další řečník, prosím. Ano, děkuji. Celá řada eh, věcí tady už zazněla, na to už reagovali kolegové, takže já dodám jenom několik málo bodů. Začal bych těmi slavnými příčinami vy jste to říkal eh, sám, eh, pane předsedo, že je potřeba řešit ty hlubší příčiny migrace, ale eh, není ani o, nejde ani o to, jestli to jsme schopni dělat, ale jestli to vůbec hledáme, jestli o to usilujeme, protože víme, že tady řešíme velmi často nucené vysidlování nebo přesidlování obyvatel a migrace přitom sama o sobě je součástí lidské povahy a docházelo k ní vždycky. Člověk eh, vždycky hledal nějaký jiný horizont, nějaké jiné místo k životu, ale naším úkolem je eh, vytvořit nějaký rámec pro tu migraci, tak aby to nebylo donucená, donucená migrace, ale aby to byla samotná volba každého člověka. A toho můžeme dosáhnout v rámci strukturální spolupráce, eh, dlouhodobější spolupráce s našimi partnery, ať už to jsou ehm, naše partneři v Africe, na Blízkém východě, v Ázii a jinde. A právě tady bychom měli hledat globální odpovědi a snažit se tady zohlednit různé dimenze, systém řízení, ekonomické a ekologické. Já když jsem mluvil o řešení těch eh, příčin migrace, tak jsem tím vůbec nechtěl popírat, eh, že migrace sama o sobě stará jako eh, globalizace, ale vzhledem k, té, k tomu nedostatečnému ekonomickému vývoji Eh, se ta migrace urychluje a potom ten důvod odejít mají, eh, má mnohem více lidí právě z důvodu té nízké životní úrovně. A to je pravda, jak také říkala paní Kolet, tak eh, my jsme také svědky určitého jevu, že když nastane určitý přesun z nízké životní úrovně na tu, řekněme, střední nebo vyšší, tak dojde velmi často k urychlení migrace právě protože lidé najednou mají prostředky a mají určitá očekávání, která pořád nejsou naplněna a to je vede k tomu, aby eh, se vydali na cestu a právě tady bychom se měli snažit toto vytvořit podmínky pro to, aby eh, lidé eh, byli spokojení, pokud budou samozřejmě chtít aby byli spokojeni s tím, že mají nějaké vyhlídky na život ve své komunitě, na svém území. Samozřejmě tady budou vždycky lidé, kteří chtějí hledat tu svoji budoucnost eh, někde jinde, jako to dělají konec konců tisíce nebo miliony Evropanů, ale my bychom měli vytvořit ty podmínky pro legální dobrovolnou migraci a to musíme dělat eh, ve spolupráci s ESN, jak už to děláme eh, prostřednictvím toho globálního kompaktu o migraci, ale Musí to být předmětem sdělených zodpovědností všech, celého mezinárodního společenství. A Linda McAven se ptala na to propojení mezi externími nástroji a DG Home, nebo i mezi těmi interními nástroji. A ta odpověď je, že interní nástroje se zaměřují na, hlavně na to, co děláme v rámci EU, abychom řídili migraci, ať už eh, je to ta kapacita přijímat uprchlíky nebo kontrolovat osoby na hranici. Ale co my také chceme udělat, je zaměřovat se spíše na tu externí dimenzi, ale ne to nějak ohraničovat eh, anebo vytvářet nějaký zvláštní migrační nástroj, ale spíše to považovat za jeden hlavní prvek naší celkové spolupráce v této oblasti. Víme, že eh, k té migraci dochází i na jiných kontinentech, jiných zemích. Já jsem nedávno byl eh, vést migrační dialog s Jižní Afrikou a bylo pozoruhodné, jak podobné problémy řeší Jižní Afrika, když to srovnáme s některými členskými státy EU a jak moc oni by se s námi chtěli podělit o zkušenosti nebo jak moc s námi chtějí spolupracovat, včetně těch negativních domácích eh, jevů, jako je xenofobie a další negativní jevy, které se vyskytují. A těch otázek je tedy celá řada musíme řešit a já doufám, že v rámci toho dalšího finančního výhodu bude větší flexibilita, aby bylo možné kombinovat ty externí a interní nástroje a e, řídit tuto politiku. Je pravda, že to nadšení na začátku v Abidžánu nebylo příliš velké, ale jak už jsem se zmiňoval e, v kontextu té Jižní Afriky, tak to, co děláme s Africkou unii, Hmm, vedlo k tomu, že ta akceptace byla a ten zájem byl mnohem vyšší. A ještě mám jednu poznámku, pane předsedo, což se týče té eh, otázky řízení a té řídící rady. Já vím, že to je velmi rozsáhlé, ale každý rád eh, dorazí na tyto velké příležitosti a tím se chce vrátit k tomu, co říkal Linda McAven. Když se podíváte na ty nové eh, návrhy, se kterými jsme přišli, tak tam bychom měli platit mnohem více pozornosti tomu, jak eh, vytvořit eh, fungující strategické plánování za zapojení členských států, spíše než aby se na těchto gremích řešilo spíše praktické projektové plánování. Děkuji, paní Kolet, má slovo, ale jenom na okamžik. <laughs> Think tanks are never brief. My nikdy nejsme struční. Už tady zazněla celá řada věcí, ale já se tady omezím na takové závěrečné varování a také na jednu příležitost. Varování a sice je tady omezené množství toho, co chceme dosáhnout, ale je taky, tady také druhá věc a sice, co skutečně můžeme dosáhnout. Je tady samozřejmě otázka zprávy, Eh, hranic a toho, že to zadáváme vnějším silám a tak dále. Je tady velmi složitá ta vzájemná souhra těch jednotlivých aspektů, neměli bychom to podceňovat. A v posledních dvou letech dochází k tomu, že eh, jsme otázku migrace před rokem 2015 velmi podceňovali v oblasti zahraniční politiky a teď naopak možná je až příliš zohledňujeme. Máme tady příležitost, protože sestavujeme nový eh, rozpočet, máme tady ten nový společný fond, který je daleko flexibilnější a teď tady je pro nás příležitost skutečně se zamyslet nad tím, kde je to správné místo v rámci našich priorit a rozpočtu pro migraci. Jaké cíle, chce, jakých cílů chceme dosáhnout a jak můžeme minimalizovat pravděpodobnost, že tedy dojde ke konfliktu mezi jednotlivými eh, prioritami a cíly. Eh, máme tady eh, samozřejmě cíle v oblasti rozvoje pomoci, humanitární pomoci eh, a tak dále, takže je třeba se nad tím velmi pozorně, hluboce zamyslet a potom nastavit ten rozpočet tak, abychom mohli skutečně reagovat. Nejde jenom o objem financování, ale také jak financujeme a jak účinně se zamýšlíme nad těmi našimi zásahy a kdo je vlastně potom v praxi realizuje. Děkuji. Děkuji našim čtyřem eh, expertům, kteří tady vystoupili a teď eh, přenecháme místo následující eh, předsedající předsedkyni výboru DEVE a místo předsedovi výboru KONT. Très bien. Uh, uh, Dobré odpoledne, kolegové. Začneme druhý panel. Eh, jak vidíte, máme dva nové spolupředsedy. Tady jsem to já, Derek Von, první místo předseda výboru KONT a je tu kolegyně Linda McEwen, předsedkyně výboru DEVE, takže jsou to dva britští europoslanci a řekl bych, že to je proto, že jsme všichni odhodláni pracovat co nejtvrdšeji, jen tak pro případ, že bychom nakonec přece jenom odešli za 9 měsíců. E, tak, v rámci prvního panelu jsme se e, podívali na budoucnost, v rámci druhého panelu se podíváme na přítomnost. E, bude to jistě velice zajímavé, to jsme viděli už na té první diskusi, kdy jsme hovořili o tom, co se děje teď a co se může stát do budoucna. Takže druhý panel přeskoumá situaci v terénu, co se týká dopadu na druh akcí financovaných z EU prostřednictvím tradičních nebo nových druhů finančních nástrojů. Z hlediska rozpočtové kontroly eh, si všichni myslí, že eh, řešíme jen problémy a chyby a podvody a korupci ano, samozřejmě se zajímáme o účinnost eh, vydávaných peněz ze strany EU, ale také studujeme efektivitu, tedy výs- eh, tvorbu výsledků a dopad v terénu. Takže pro nás jako výbor KONT jsou obě tyto branče stejně důležité, tedy účinnost a efektivita výdajů z EU. A proto jsme rádi, že jsme součástí tohoto workshopu v dnešní den, kde se můžeme podívat na dopad eh, evropských fondů. Máme zde čtyři experty, kteří nám poskytnou své názory na toto téma. Je to nejprve pan Masudu, ministr financí Nigeru, paní Bihari z Concordu, což je konfederace pro spolupráci eh, rozvojových a záchranářských nevládních organizací. Pokud vím, tak paní Bihár je expertka na eh, migraci. Pak je tady pan Křiš Jurek, z British Council, je ředitel, pro, eh, ředitel Evropské kanceláře pro eh, síť eh, praktikujících v oblasti spol, rozvojové spolupráce, pak je tady Bob Arno také z British Council a on je ředitel programu svěřeneckého fondu pro operace v severovýchodní Nigérii a tak dále a tak dále a tak dále. Jeho titul je velice dlouhý, takže jsme rádi, že tyto čtyři experty zde máme a v tuto chvíli bych rád dal slovo eh, Lindě McEwen. Děkuji, Dereku. Díky všem ostatním výborům, které pomáhly spolu uspořádat dnešní odpolední slyšení na jedno z nejpalčivějších témat v dnešní evropské politice. Řekla bych, že zde máme excelentní panel řečníků. Jsme rádi, že tady máme nigerského pana ministra. Já už jsem měla to potěšení setkat se s některými vašimi poslanci a zrovna před dvěma týdny jsme vedli diskusi na výboru Libe. Po eh, návštěvě Kloda Moraese v Nigeru který nás informoval o tom, co u vás viděl, co do využívání prostředků ze svěřeneckých fondů. Víme, že Niger má snad nejvyšší úroveň účasti trastových fondů z EU plus jste dostali ještě jaksi peníze nad rámec toho z, Evropské rozvojového, z Evropského rozvojového fondu a proto nás zajímá, jak vy vnímáte přínosy těchto peněz pro vaši zemi. A samozřejmě nás zajímá i upřímnost. Samozřejmě tráva není vždy tak úplně zelená, občas se objevují nějaké problémy a měli bychom o nich hovořit. Když jsem byla v Ugandě, jak tady zaznělo, Jel tam náš výbor v květnu minulého měsíce, eh, minulé měsíci a eh, použití těch eh, prostředků ze svěřeneckých fondů jsme viděli přímo v terénu. Příjemci byli většinou ženy a děti, bylo to 92% těch příjemců, bylo to hlavně ze Jižního Sudánu, kteří přišli do Ugandy, přičemž ta změna politiky byla taková, že namísto toho, aby se pouze uprchlíkům dávaly peníze, tak se ty evropské svěřenecké fondy a fondy z dalších aktérů podporovali celou tu tamní populaci, aby dokázala překonat problémy z některých oblastí, kde například ta místní populace má pocit, že jim nikdo nepomáhá, že se pomáhá jenom uprchlíkům. A e, já musím říci, jak už tady zaznělo, samozřejmě všichni víme, že zejména v afrických e, státech e, se hostí většina uprchlické populace světa, bez, eh, tedy nikoli v Evropě, bez ohledu na eh, mediální zprávy, které říkají něco jiného. Takže Uganda je druhý největší příjemce uprchlíků hned po Turecku na světě a je to také jedna z nejchudších zemí na světě. Také se těšíme na příspěvek Concordu, který je zde mezi námi. Pokud vím, tak zastupujete agentury v členských státech respektive ne, vy nám řeknete perspektivu nevládních organizací a pak eh, uslyšíme něco od eh, Practitioners Network, což je britský svaz. Eh, máme tady Boba Arnota z British Council, který přijel z Nigérie, aby se s námi podělil o svůj náhled na to, jak se věci dějí přímo v terénu. A to nás přesně zajímá. Ono nešlo o žádnou kritiku úředníků komise, potřebujeme upřímně mluvit o tom, co funguje a co nefunguje, protože když to nebudeme mít, tak eh, můžeme vydávat peníze na špatné věci. Víme, že dochází ke kritice let čeho, co se děje, říká se, že peníze se nedostanou k něm, co je potřebuje, a tak dále a tak podobně. Takže to chceme slyšet, jaké jsou výzvy pro pracovníky v terénu při řešení tohoto složitého tématu. Takže díky eh, za ten úvod, Dereku. Já nevím, jestli uvedeš ty nebo já, tak i tak já, tedy dobře tak jako první dostane slovo eh, ministr Hasumi Masudu na nějakých 8 až 10 minut. Máte slovo, pane ministře. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve chtěl poděkovat za pozvání tady na tuto eh, diskuzi. Myslím, že to všechno jsou naprosto zásadní palčivé otázky, jak pro vás, tak i pro nás. Je to migrace, která dnes eh, eh, ohrožuje eh, demokratickou rovnováhu vašich zemí, takže to velký zdroj znepokojení je pro vás, ale samozřejmě i pro nás. Chtěl bych také říci, že to možná na první pohled není zjevné, že i my přijímáme uprchlíky a repatriujeme. To přesto, že jsme extrémně chudou zemí Eh, museli jsme v důsledku libijské eh, krize přijmout desítky tisíc uprchlíků. 300 tisíc uprchlíků k nám přišlo eh, z Čadu na mm, poutocích Boko Haram. Je jich tedy několik set tisíc, což je pro zemi, která má 20 milionů obyvatel, značná zátěž a je to země, která je velmi chudá a Eh, jsou to tedy věci, které my známe sami eh, na vlastní eh, kůži a tato debata je velmi důležitá pro vás, pro vaše instituce a my chápeme, že je potřeba hledat nějaké řešení, nějaké východisko, které bude jak humánní, tak demokratické. A dovolte mi ještě, abych v krátkosti představil Niger, protože Niger je velmi ovlivňován svou eh, polohou. Já, bych, já vím, že mnozí z vás to vědí, ale pokusím se to připomenout. My jsme eh, transitní zemí, což znamená, že to je eh, země, která má na své severní hranici Libii, takže my jsme jedna z sotních zemí Libie, jsme na jih od Libie, ale stejně tak máme hranici, máme tisícikilometrovou hranici s Alžírskem. Máme 800-kilometrovou eh, hranici se severem Mali. A určitě všichni víte, co se dělo v Mali. To je na severozápad od nás. A potom na naší eh, jižní části máme více než 1000 kilometrovou hranici s Nigerií a také s Čadem. A tím chci eh, jenom ukázat, že my jsme na křižovatce všech těchto migračních toků. Eh, město Agades, které je eh, v centru všech těchto cest, je tedy v jádru našich snah. A toto, eh, tady ty vzdálenosti na ty jednotlivé hranice ve všech směrech jsou tisíc kilometrů. Takže to všechno se odehrává na obrovské ploše a tím chci jenom prokázat tu rozlehlost prostoru, který musíme kontrolovat. Eh, ta geografická poloha tedy znamená, že to je obrovský eh, prostor, který my musíme nějakým způsobem eh, řídit ohledem na migraci. Chtěl bych také připomenout, že to všechno je velmi ohrožená oblast, nejenom klimatickými změny, o těch všichni vědí, ale zatímco někteří o tom pouze mluví, tak pro nás je to každodenní chleba už asi 20 let Eh, zažíváme prakticky každý druhý rok obrovské sucho. Dnes to tedy je každý druhý rok, kdy nastane sucho, to je tedy eh, materiální dopad eh, klimatických změn, což samozřejmě vede k chudnutí obyvatel a zase to vede k napětí sociálnímu. A kromě toho už od 80. 90. let v těchto zemích Sahel a západní Afriky jsme eh, měli problémy s ekonomickou nebo rozvojovou pomocí a s pomocí eh, Mezinárodního měnového fondu. Museli jsme v důsledku těch reform eh, redukovat sociální výdaje a pomoc těm nejchudším. Proto hovořím o tomto období od roku 80. Mm, 90. let. To prakticky bylo ztracené období, protože to vedlo podkopání základů státu a to začalo na těch periferích. A právě z toho důvodu tady eh, došlo k oslabení postavení státu a eh, také v důsledku toho potom došlo ke zhroucení eh, libijského státu, což ten proces jenom urychlilo. Došlo v důsledku toho ke zhoršení bezpečnosti v celé oblasti Sahelu a tím pádem došlo také k vytvoření toho vakua nebo Eh, státního nebo absence státu na tomto území a eh, v důsledku toho nastala ta situace, kterou známe dnes, která je obtížně zvladatelná, která metastázovala do dalších oblastí. A podobně to je také s tou bezpečnostní eh, situací v sousedních zemích nebo v těch periferních zónách. A ty změny byly postupné, postupně tady docházelo k hroucení státu a Současně s tím to mělo vliv na ekonomickou eh, aktivitu tady v těchto oblastech Agadisu. Například to byl cestovní ruch, který byl hlavním, hlavním zdrojem obživy a dnes eh, ten cestovní ruch eh, prakticky neexistuje a ta ekonomika je poháněna trestnou činností. Máme tady vlastně dva typy ekonomiky. Jednak je to tady pašování drog, a v důsledku zhroucení státu na periferiích eh, dochází také k převádění nebo k obchodu s lidmi, protože eh, tady neexistuje silný stát. A je potřeba tedy eh, vnímat i tu ekonomickou dimenzi. A s tím, jak narůstá tato Eh, zločinecká ekonomika, tak čím dál tím více lidí v této oblasti žije právě v závislosti na tom eh, nelegálním obchodu s drogami a obchodu s uprchlíky nebo s migranty. Tady už nemluvíme o nějaké okrajové činnosti, v podstatě je to dominantní ekonomická činnost eh, ve všech těchto zónách, o kterých jsem mluvil, a které předtím žily z cestovního ruchu a dnes závisí na Eh, tomto nelegálním obchodu. A samozřejmě my tady vyvíjíme nějakou bezpečnostní činnost nebo usilujeme o za nastolení bezpečnosti, ale to je pouze krátkodobé řešení. Pokud chceme najít nějaké dlouhodobé řešení, tak eh, musíme eh, hledat i jiné způsoby řešení. Vemte si, jak s tak omezeným prostředky můžeme řešit kontrolu naší dlouhé hranice. My samozřejmě dostáváme podporu od do Evropské unie, vytvořili jsme zvláštní eh, policejní eh, jednotky, ale ten prostor je obrovský a také jsme dosáhli určitých výsledků. Dosáhli jsme viditelného snížení těch migračních toků, které přecházejí přes Niger, ale eh, to všechno sama o sobě nestačí a není to dlouhodobé řešení. A za, za třetí je potřeba si také uvědomit základní otázku a sice, jak můžeme tuto zločineckou ekonomiku nahradit něčím, co bude eh, legální a co bude trvalé. To eh, také znamená, že musíme k tomu, že tady došlo ke zhroucení nebo k oslabení, chcete-li, státu, tak musíme znovu vybudovat stát ve všech jeho funkcích. Eh, musíme například tady znovu zavést zprávu, eh, eh, bezpečnostní přítomnost, nebo přítomnost bezpečnostních jednotek, ale také zavést tady některé základní sociální funkce státu, jako je vzdělávání a zdravotnictví. A vím, vidím, že můj čas už je skoro u konce, tak eh, si to bude vyžadovat na jedné straně velmi naléhavou reakci, tak abychom mm, reagovali na ty bezprostřední problémy, ale musíme také Eh, usilovat ekonomickou obnovu a eh, vytvořit tedy nějaký normální způsob obživy a musíme tedy obnovit stát ve všech jeho základních správních a sociálních funkcích. To se bude vyžadovat hodně peněz. A nejsou to eh, promrhané prostředky, je to je nezbytné, aby získat větší rozpočtovou a dlouhodobější podporu, ale také lépe koordinovat všechny tyto činnosti za účasti státy, protože ten stát se musí legitimovat v očích svých občanů. Eh, tolik tedy ode mě v krátkosti na úvod eh, k situaci v naší zemi. Děkuji, pane ministře. Myslím, že skutečně jste nám poskytl dobrý náhled na ty hlavní problémy, které vy spatřujete a hlavně jste zdůraznil ten obrovský úkol, a sice, že žijete v regionu, kolem kterého jsou nestabilní státy, eh, je, jsou tady otázky migrace a bezpečnosti, což jsou pro, spojené nádoby. Děkuji mnohokrát. Teď dávám slovo Fanny Piháry za Concord. Nevím konkrétně, z jaké organizace v rámci Concordu jste. Ano, děkuji mnohokrát, dobré odpoledne, je mi velkou ctí, že zde mohu být a že mohu vystoupit po panu Masadu a stručně tady vystoupit a pohovořit o principech financi, financování v oblasti migrace založené na lidských právech a tak dále. Já jsem z jedné z členských organizací této konfederace, to znamená zastupuji tady Concord. My jsme komunita, eh, Evropská unie je založen, komunita založená na základních principech v listině práv, to znamená je to eh, mimo jiné tedy zásady právního státu a eh, dodržování lidských práv. Základní listina právních, tedy um, práv a svobod také vylučuje násilné eh, vracení osob do situací a míst, kde, jim, kde, kde je jejich život ohrožen. Evropská unie je signatářem této úmluvy a také eh, tady této listiny a také úmluvy, která zavazuje členské státy dodržovat lidská práva osob, které se nacházejí pod jejich jurisdik, jurisdikcí. To znamená, že Evropská unie Prosazujete tyto hodnoty ve členských státech a díky svým své vnější činnosti může posilovat tyto hodnoty i v partnerských zemích a také může využívat své nástroje v oblasti financování vnější činnosti i v jiných regionech a podmiňovat eh, financování právě eh, dodržování těchto eh, principů. Ta takzvaná migrační krize od roku 2015 vedla v EU ke zásadním změnám právě v těchto nástrojích pro financování. To znamená, že zastavit migraci a také eh, potřeba ale eh, přizpůsobit tyto eh, nástroje trošku zastínila ty další rozvojové cíle a také ten hlavní cíl a sice vymícení chudoby. Jeden příklad je právě Evropský svědenský fond pro Afriku. Tam máme tady určité pozitivní příklady, ale je tady také celá řada eh, příkladů, kdy evropské programy mají negativní dopad na eh, mobilitu v jednotlivých regionech a na situaci, která vlastně negativně ovlivňuje živobytí osob, eh, konkrétních lidí, kdy tady není možné, aby se místní zástupci vůbec zapojili do vytváření těchto programů. A to, že e, tato pomoc je podmíněna e, cíly v oblasti migrace, nemůže nadále do budoucna fungovat. Migrace samozřejmě bude dále na politickém programu, ale musí to být příležitost pro všechny zúčastněné. Migranti mohou být jaksi přínosem pro další rozvoj a pro vytvoření udržitelných programů, které se zaměřují na dodržování lidských práv. To je jediný možný cíl. Flexibilita a programu, programy zaměřené na eh, reakce na krize, které jsou zaměřené pouze na cíle člen, a zájmy členských států, to je příliš úzké chápání. A to i pokud jde o plánování rozpočtu EU v oblasti vnější činnosti. A tímto způsobem ale neposílíme ekonomiky rozvojových zemí. A není to ani udržitelný způsob, jak kontrolovat migraci do EU. Je to krátkozraké. Je tady celá řada právně pochybných eh, precedentů, kdy tedy například spolupráce s Libií vedla pouze k dočasným výsledkům, ohrožuje životy některých osob a tak dále. Eh, samozřejmě programy nastavené na migraci by měly hrát svoji roli v oblasti vnější činnosti, ale Evropská unie by se měla především zaměřit na to, aby posilovala místní komunity, aby podporovala, umožňovala místní mobilitu v rámci těchto zemí. Samozřejmě je možné dávat k dispozici i finanční prostředky na reintegraci a na dobrovolné návraty, ale aby to vše bylo činěno důstojně a s dodržováním lidských práv. A je třeba zakázat eh, kolektivní tedy eh, a nucené návraty je třeba také se zaměřit na hlavní příčiny eh, mobility. Je to třeba ale založit na skutečné, na skutečné analýze příčin. Hovořit i s místními vládami a zástupci místních komunit. Konkrétní potřeby dětí, eh, žen a zranitelných jedinců musíme také vždycky zohlednit. Evropská finanční prostřed, eh, pomoc by se měla zaměřovat na udržitelné cíle, ale především se zohledněním místních Eh, podmínek. Eh, je tady, musí tady být důraz na eh, rovnost, spravedlnost, přístup k sociálním službám, ne tedy jenom na to, aby se zamezilo migraci. Spolupráce se zeměmi, které, ve kterých přebývají velké vysídlené populace, to je také jedna z hlavních priorit, protože více než 80 těchto vysídlených populací v tuto chvíli se nachází v rozvojových zemích. Je tedy třeba nacházet trvalá řešení. A to můžeme efektivně udělat pouze v případě, pokud dáme místním zástupcům, místním samozprávám a vládám a mezinárodním poskytovatelům eh, pomoci příležitost se zapojit do fáze nastavování těchto projektů. Podpora pro vnitřně vysídlené by také měla být součástí těchto programů. Všechny tyto prioritní oblasti musí být doprovozené programy, které podporují osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a také musí být zaměřené na ty migrační toky a na uznání toho, že někdo má právo žádat azyl. Evropská unie a členské státy samozřejmě mají klíčovou roli při nastavování těchto projektů a je třeba, aby evropská legislativa byla samozřejmě respektována, protože EU je dárcem číslo jedna, ale ve stávajícím prostředí je třeba se zasazovat o dodržování lidských práv a o udržitelný rozvoj. Evropský parlament je hlavním prosazovatelem lidských práv mezi orgány EU a proto tedy eh, apelujeme na vás, abyste nadále prosazovali tyto zásady, abyste byli našimi zástupci jakožto občanské společnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Teď dáme slovo posledním dvěma řečníkům. Máme tu pana Křise Jureka, který je eh, ředitelem Evropského eh, úřadu v rámci Britské rady a dále tady máme Papa Bona Arnota, který přijel přímo z Nigérie a je zodpovědný za oblast subsaharské Afriky. Je to na vás, jaké pořadí se zvolíte, pan Jurek. Ano, děkuji mnohokrát. Jak už jste říkali, ano, já jsem zástupcem Britské rady v orgánech EU, ale tady během tří minut v podstatě budu eh, vám eh, zprostředkovat stanovisko té naší praktické sítě a Bob vám potom už popíše konkrétní místní perspektivu implementační. Jenom stručně. Chci zmínit, že naše síť je tady neformální síť 15 evropských implementačních agentur a velice brzy ještě i přivítáme litevskou implementační agenturu v nadcházejících týdnech, která ještě doplní, řekněme, náš tým. Cílem naší cítě je sdílet eh, odborné znalosti, zapojit se do dialogu s orgány a do, tedy tvarovat rámec evropské politiky pro rozvoj, aby byl efektivnější. A v tomto smyslu jsme velice rádi, že jste nás pozvali na toto slyšení a doufáme, že nadále budeme moci si vyměňovat názory s vámi a samozřejmě rádi poskytneme potřebná vysvětlení. My spolupracujeme s Evropskou konferen- eh, komisí pardon, při nastavování politiky, především pokud jde o evropsk, na, nalezení evropského řešení pro uh, tyto výzvy. A tady, tady především mám na mysli Evropské svěřenské fondy. Většina členů naší sítě v tuto chvíli se zabývá těmito fondy, často společně v různých částech světa a ačkoliv mají různá témata a zaměření, eh, týkají se jich společné výzvy a společná rizika. Tento model svěřenských fondů pro eh, skutečné poskytování eh, podpory, to je tedy součást závazků do roku 2020 a proto teď máme dobrou příležitost si zhodnotit to, jak to funguje. Pokud jde o transparentnost svěřenských fondů, tak naše síť uznává, že na začátku ten výběrový proces a e, alokování finančních zdrojů, tam byl ještě e, prostor pro zlepšení. Rozhodně tedy chválíme to, že to celé v tuto chvíli už začíná probíhat prostřednictvím veřejné webové stránky. Tyto fondy e, poskytují nezbytné politické závazky, tedy stělesňují ten politický závazek, který je nezbytný tak, aby bylo možné skutečně se zaměřit na konkrétní cílové skupiny, které nepokrývají jiné nástroje. A fungovat tedy v rámci jednotlivých uh, naléhavých situací, ale také strukturálním, uh, v rámci strukturálního rozvojového programu. Je tedy třeba, abychom tyto naléhavé oblasti zabudovali do toho celkového hlavního rámce ta hodnota těchto eh, svěřenských fondů spočívá v tom, že mohou reagovat na nové výzvy, pro které ještě neexistuje zavedený rámec a proto jsou dostatečně flexibilní. Mohou existovat i přeshraniční přes eh, a více regionové eh, programy. Názor naší sítě je takový, že hlavní hodnota těchto fondů spočívá v tom, že byly schopné reagovat rychle, doplnil to ještě rychlý rozhodovací proces, rozhodovací proces a nebyla zbytečná omezení. Společný implementační postup mezi místními zástupci občanské společnosti a evropskými orgány by byl užitečný, aby bylo možné maximalizovat souhru mezi jednotlivými uh, aspekty. Je třeba se zaměřit na kontext v rámci implementace programu, aby bylo všechno relevantní skutečně místním podmínkám a aby i místní aktéři se mohli plně zapojit. A někdy skutečně operujeme v situaci, kdy tam ty státní orgány příliš nefungují nebo nejsou přítomny. Je třeba se zaměřit na společnou koordinaci a spolupráci i s dalšími klíčovými dárci, jako je třeba Norsko a Švýcarsko a to na základě tedy eh, znalostí a důkazů, které jsou k dispozici na úrovni těchto fondů. Nicméně uznáváme, že někdy eh, je tady celá řada výzev v rámci těch procesů. Částečně jsme se snažili to všechno už v terénu zprůhlednit, Například tedy tím, že byli eh, vyměnováni přímo ředitelé a projektoví manažeři v jednotlivých zemích. Evropské agentury se také snaží pracovat na svých vnitřních procesech, aby zrychlili reakci na naléhavé eh, situace a to oceňujeme. Dále doporučujeme Evropské komisi, aby dále usnadnila, zjednodušila eh, proces pro zapojení praktických odborníků na místě, aby bylo možné tedy eh, vzít v úvahu veškeré konkrétní eh, informace a podmínky na místě. Dám slovo ještě Bobovi, ano, děkuji. Já žiji a pracuji posledních 15 let v Nigérii v tuto chvíli. Tam provozuji projekt Evropského svědenského fondu pro tyto tři státy, na které měl největší vliv eh, poda eh, největší tedy eh, dopad hnutí a povstání Boko Haram. Můj příspěvek se eh, zaměří trochu úžeji než ostatní, protože já odpovím na některé otázky, které jste nám položili v tom hlavním dokumentu a v programu, a to z hlediska praktické implementace. A to tedy s přihlédnutím k těm problémům, s kterými jsme se potýkali. Myslím si, že první hlavní věc, kterou chci říci, a ono to tady už zaznělo na vysoké úrovni, je ta otázka flexibility a přizpůsobitelnosti. A jedna z věcí, které chceme od těch programů a fondů, je právě toto, protože my fungujeme ve velmi křehkém kontextu a ta flexibilita a přizpůsobitelnost, abychom tedy mohli využít každé příležitosti, která se naskytne, nebo naopak přestat dělat něco, co nefunguje, to je velmi důležité těch programech, které já provozuji, někdy fyzicky prostě není možné jet přímo do některé konkrétní oblasti, ale naopak nám někdy ta příležitost se naskytne jinde. Takže pokud, jsme, pokud nebudeme dostatečně flexibilní, tak prostě někdy se stane, že máme v nějakou chvíli svázané ruce prostě vzhledem ke konkrétním podmínkám, které nastaly. Takže eh, je tady ta, ten rozměr, který řeší problémy. Je třeba mít tady procesy, které budou adaptivní, flexibilní, které nám umožní reagovat. A další věc, kterou chci říci, je, že potřebujeme Eh, mít přístup k těmto programům, který se bude méně vyhýbat rizikům. Ano, ono je to rizikové prostředí, ale prostě proto nesmíme se jaksi dostat do té svěrací kazajky, abychom se zaměřili jenom na konkrétní linie pro finanční plány a tak dále. My musíme mít možnost reagovat, reagovat flexibilně a eh, to, co my si přejeme z té centrální úrovně, je skutečně programy, které něco umožní dělat a nikoli které nám, nás budou pouze kontrolovat. My se snažíme pracovat s konkrétními místními komunitami a to půjde snáze, pokud budeme mít flexibilitu. A někdy to i nebude ten náš přístup vyvážený, protože to prostě nebude možné. Někde zpomalíme, v jiné oblasti naopak zrychlíme. A další věc, kterou chci říct, že probíhá diskuse o tom, jak by měl vypadat ten projekt eh, s svěřenskými fondy, ale my to vidíme tak, že by to měly být takové tedy eh, procesy přerodové, řekněme, přechodné. Neměli bychom se na ně dívat jenom na eh, projekty eh, nebo cíle. Měly by to být spíše takové eh, postupné kroky, které je třeba udělat, abychom něčeho dosáhli. V těch třech státech, kde fungujeme, máme tedy taková místní centra. A je to reakce na konkrétní problémy, a sice tedy sexuální násilí proti ženám jsou to ženy, které se nacházejí v táborech pro vnitřně vysídlené nebo jinde. A tato naše centra jsou důležitá. Do jisté míry je to okamžitá reakce, ale tím, že tady reagujeme na to naléhavou výzvu, tak začínáme budovat struktury, infrastrukturu, organizační strukturu, řídící strukturu pro to, aby se tato centra krizová mohla postupně rozvíjet a máme tady už dlouhodobější cíle, tedy že chceme reagovat dlouhodoběji na toto uh, sexuální násilí nebo násilí, které je zaměřené proti, konkrétně proti ženám nebo mužům. Dále jsou tady problémy, které souvisejí s využitím uh, úspěšných příkladů, ke kterým došlo už jinde v podstatě dochází k tomu, že program, který byl někde úspěšný, se zabalí do trošku jiného kabátu a použije jinde. Ale já si myslím, že tady jde spíše o to, abychom se uh, skutečně poučili z toho, co bylo úspěšné, protože to potom nám umožní lépe využívat finanční prostředky. Poučíme se z toho, co někde dobře fungovalo a potom to zasadíme do kontextu místních podmínek. A ten další bod, který chci tady zmínit, je to, že je třeba, abychom byli citliví na místní kontext. V některých oblastech, kde my pracujeme, tam stát, tedy centrální federální nigerijský stát, nebo i ten místní třeba stát na severovýchodě, vlastně vůbec chybí v praxi. My si tam budujeme vlastně neformální vztahy s místními komunitami. A někteří eh, lidé toto vidí jako problém. Mají pocit, že to spíše překáží při implementaci programů, ale my to vidíme naopak. Je to naopak příležitost pro vytváření jiného typu programu, kde skutečně můžeme něco změnit tam, kde je to potřeba, tedy v místních společenstvích, místních komunitách, v rámci těch struktur, které se vytvořily na místě. A je zajímavé, že podstatě velice často ti lidé, kteří jsou nejvíce na okraji, potom získají nějaký hlas a začínají i na regionální nebo centrální úrovni prosazovat něco konkrétního. A to je umožněno často tím, že právě my nespolupracujeme v rámci té formální centralizované struktury. Hovoří se hodně také o tom, že je potřeba vše dobře koordinovat. Z hlediska praktického bychom ale my spíše řekli, že nemůžeme očekávat, že koordinace vznikne sama o sobě spontánně v rámci těchto různých programů. Je třeba to dobře naplánovat a to tak, že budeme hovořit s těmi, kteří prakticky ty programy implementují, protože my právě lépe známe to prostředí a potom také musíme veškerou tu konkrétní práci organizovat. Takže věci, které jsou jaksi organizované z hora dolů, poté velmi často jsou pouze, pouze teoretickými programy, které v praxi nefungují. Ještě na závěr chci pohovořit o tématu eh, vyhodnocování, poučova, poučení se z toho, co proběhlo a také eh, o tom tématu, kterého se často bojíme, a sice o tom, eh, zda nějaké peníze jsou dobře vynaložené a nějakou hodnotu nám přinášejí. Ano, samozřejmě je třeba hodnotit, ale díky hodnocení bychom si měli stanovit nějaké rozumné hodnoty, na základě kterých se budeme rozhodovat každodenně, každoměsíčně. Měli bychom hodnotit, jak využíváme ty finanční prostředky, které máme k dispozici a do jisté míry tímto způsobem by se mělo také ovlivňovat rozhodování na daleko vyšší úrovni ohledně toho, kam se budou směrovat finanční prostředky a kde se bude něco dělat. Ještě abych se vrátil k tomu, co tady dříve zaznělo. Já si myslím, že ty svěřenské fondy jsou velmi hodnotným nástrojem. To neznamená, že je to dokonalý nástroj. Neznamená to, že fungují vždycky perfektně, ale je to dobré východisko. A je to způsob, jak reagovat na naléhavé situace, ale také na dlouhodobé strukturální změny. A myslím se, že rozhodně v tomto smyslu svoji hodnotu mají. Děkuji. Děkujeme mnohokrát za tento praktický příklad. Je to něco, co jsme potřebovali slyšet, protože aktuálně připravujeme nové programy pro příští období. A jedno z témat, které řešíme, je flexibilita. Jak jste řekl, Musíme se posunout od toho jaksi odmítání rizika, protože když budete pokračovat vždy jenom tou bezpečnou cestou, tak se vlastně nikdy nedostanete k těm lidem, kteří pracují přímo v terénu. My jsme vždy měli pocit, že pracovníci v terénu jsou lidé, které chceme více podporovat. Sedí zde mnoho zástupců komise, jsem si jistá, že si píšou poznámky, my to říkáme opakovaně. Eh, před dvěma týdny, když už je tady pan ministr z Nigeru, tak jsme eh, ve výboru Libe měli slyšení ohledně otázek migrace v Nigeru a eh, jeden řečník hovořil velice hezky, byla to vlastně řečnice, jedna poslankyně, která hovořila velice dobře o nigerských ženách, nigerijských ženách, které před Boko Haram utekly do Nigeru Ona ty uprchlické tábory navštívila, zjistila, že tam je otřesná situace, že žijí ve strachu, v násilí a tak dále. Takže e, já bych chtěla vzdát hold lidem jako jste vy, kteří pracují v terénu a i vám, pane ministře, protože Niger má před sebou spoustu výzev sám o sobě a pak je tam ještě dodatečná výzva toho, že k vám přicházejí lidé z Nigérie. E, my jsme v rámci Evropských rozvojových dnů řešili také otázku dětských sňatků v Nigeru. Snažili jsme se přijít na způsob, jak to vyřešit. Bylo, by mi bylo milejší, kdyby tady bylo více kolegů, aby vás poslouchali protože si myslím, že všichni potřebujeme pochopit rozsah těch výzev, před kterými stojíme a musíme pochopit, jak ohromný kus práce odvádíte vy, kteří se o tu problematiku zajímáte přímo v terénu, ať už jste to jednotlivci nebo organizace, jako je ta vaše. Otázky. Pan Artuji se chtěl na něco zeptat? Madame la présidente. Velmi rád, paní eh, předsedkyně. Eh, mě velmi zajímalo, eh, co jsme tady slyšeli od našich expertů a chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal pan ministr Masudu. Ten že říká, že tady je vybudovaná ekonomika nebo ekonomika, která se opírá o zločinecké gangy, které tady provozují eh, migraci, obchod s lidmi a že ty prorostly do státních struktur. A já vím, že ten stát se asi snaží proti tomu bojovat, proti tomuto typu ekonomiky, ale mě by zajímalo, jak to hodnotíte vy, jak hodnotíte kroky Evropy v Africe? A máte nějaké doporučení nebo nějaký návrh eh, v souvislosti eh, s příštím eh, víceletým finančním rámcem, který my teď připravujeme? Děkuji Ines Ayada. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze chtěla říci, ohledně některých eh, prohlášení členů výboru, rozpočtové, eh, výboru na rozpočtovou kontrolu. že tady velmi často v souvislosti s Nigerem přecházíme na smlouvy, které jsou eh, kontrakty, které by měly být eh, prospěšné pro mikropodniky, které potřebují malé půjčky. Velmi často jsou to lidé v nějaké obtížné situaci a BD tady podepsala řadu těchto smluv. Ne nutně na hodně peněz, ale kolikrát jsou to významné částky. Nicméně eh, řada těch smluv potom nikdy nebyla eh, v praxi někdy provedena. A nás by zajímalo, vzhledem k tomu, že to byl velký mechanismus, tak nebyl asi vhodný pro to, aby se tady prováděly ty půjčky ve prospěch malých eh, komunit. Takže mě by zajímalo, jestli někdo z vás má nějaký nápad, jak eh, tomu zabránit, aby nedocházelo k tomu, že se někde něco naplánuje, podepíšou se smlouvy a na konci se nic nestane. Ale eh, Další otázka se týká například toho, že lidé, se kterými jsme v kontaktu, ministři nebo politici různí, si čím dál tím více eh, stěžují na to, že Evropská unie nefinancuje věci, jako jsou školy nebo nemocnice. A více financuje věci jako hodnoty a systém řízení, že prostě nedáváme dost peněz na ty hmotné věci, nebo že neděláme obojí. A v tom spočívá ta nejčastější kritika. A potom jde o to, že například Mauretánii přístavech. Eh, ta infrastruktura, která to vznikla, měla eh, negativní dopad na životní prostředí. Je tedy možné doporučit eh, komisi nějaké jiné řešení. Vzhledem k tomu, že často čelíme kritice, že nefinancujeme dostatečně to materiální, hmotné vybavení. Tyto země e, musí být rovnoprávném postavení. Um, Ještě někdo se hlásí? Pane Vone, chcete se snad vy na něco zeptat? Ano, děkuji. Eh, navážu nejspíš na to, co říkala Inés. Kolegové vepředu říkají, že bychom se měli méně bát rizika, že bychom měli být flexibilnější. Já bych s tím asi souhlasil, ale jsou kolegové v, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří jakmile slyší slovo flexibilita, tak se začnou cukat. A jsem si jist, že oni by se na to chtěli eh, zeptat například třeba. Myslíte si, že se v nedávné době zlepšilo financování projektů a že se ty projekty tady naplňovaly rychleji? Máte pocit, že dochází k generování skutečné přidané hodnoty v důsledku využití evropských fondů. Vidíte to v praxi? Kolegové by také chtěli nějakou záruku ohledně finanční odpovědnosti. Máte nějakou odpovědnost? Je vůbec možné ji dosáhnout? Sice ono je hezké mluvit o tom, že bychom to chtěli, ale dosahuje se toho asi dost těžko, ne? To je ten typ otázek, na které by se kolegové z výboru pro rozpočtovou kontrolu chtěli zeptat, budu velice rád, když mi odpovíte. Ano, já si myslím, že je hodně složité pro lidi zde v Bruselu uvědomit si, jak věci fungují v terénu tam. Tak, já bych vzala nejprve pana ministra, protože na něj padla otázka od pana Artuiho ohledně toho, jak vnímá úspěšnost programu EU. Tak prosím, pane ministře, samozřejmě tato otázka nebo cokoliv jiného, co chcete říci na závěr, ano? Euh, Děkuji. Já jsem před okamžikem hovořil o té zločinecké ekonomice, která tady nahradila tu reálnou ekonomiku v důsledku rozpadu státu na našich okrajových územích, zejména na severu. A to z několika důvodů, z důvodu klimatických změn, o tom jsem mluvil, ale také z důvodu Eh, zhoršení bezpečnostní situace po rozpadu Libie a byly to také ty programy Mezinárodního měnového fondu v 90. Eh, letech, které vedly k tomu, že se stát eh, stát omezil svůj rozpočet na výdaje do sociální oblasti, do zdravotnictví, ale také na bezpečnost. A tento ústup státu v podstatě znamenal, že ty okrajové oblasti, oblasti Eh, byly předmětem nebo se staly oblastmi, kde ten stát byl velmi oslabený. Například eh, eh, Agadez, jak jsem říkal, tady byl velmi rušný cestovní ruch. Projížděla tady rally páry Paříž-Dakar. A létali tady mezi Agadesem nebo a Marseille nebo Paříží fungovaly čartrové lety. Tady eh, byla spousta turistů, kteří sem jezdili. Ale to všechno zmizelo. A v důsledku toho eh, stažení nebo omezení investic státu do těchto oblastí tady eh, prostě to muselo něco nahradit, to vakuum. A napřed to byl obchod s cigaretami, ale postupně to nahradil obchod s drogami a potom s tím, jak se rozpadl mm, libijský stát z důvodu, tak Eh, došlo eh, k tomu, že tady eh, vznikl obchod s migranty nebo s jejich převaděčstvím, ale to funguje, lidé z toho mají obživu. Takže jak můžeme proti něčemu takovému bojovat? A my samozřejmě o to usilujeme s pomocí Evropské unie. Chceme tady bezprostředně reagovat na ty bezpečnostní potřeby, ale to byly všechno ty nouzové, naléhavé projekty 233 milionů v rámci eh, svěřeneckého eh, fondu. Eh, některé, ně, některé prostředky z toho využity nebyly, ale některé začaly a nebyly dokončeny. Hmm, jedna státní agentura fungovala dobře, ale i u těch naléhavých potřeb tady byly nevyužité prostředky nebo dokončené programy, protože je to komplikované a přitom eh, my jsme potřebovali velmi rychle reagovat eh, na vzniklou situaci. Lidé nemají čas eh, čekat na nějaké dlouhodobé řešení, takže ten problém je s tou rychlostí, protože to všechno bylo svěřeno výkonným agenturám mimo vliv státu. A bylo to několik různých programů a to bylo Eh, komplikované. Proto musíme ten stát nějak obnovit. Musíme eh, dát tomu státu prostředky na to, aby eh, získal znovu vliv. Musíme investovat do veřejných služeb. Musíme dosáhnout to, aby lidé viděli, že ten stát je sám o sobě schopný nastartovat dlouhodobější projekty za zapojení těch místních komunit, protože pokud ne, pokud to budou externí nebo zahraniční eh, nevládní organizace, tak lidé mají pořád pocit, že se to všechno omezuje na nějakou bezprostřední humanitární pomoc, ale my přitom potřebujeme eh, tady podpořit roli státu. Ten hlavní aktér ekonomický v této oblasti musí být nutně stát. O to se tady eh, snažím vysvětlit. Musíme ho legitimizovat, ne delegitimizovat, protože to byl právě ten ústup státu, který tady vytvořil to vakuum a e, vedl k e, oslabení e, jeho role v těch okrajových oblastech. Pane ministře, když mluvíme o té zločinecké ekonomice, tak to vlastně znamená, že to je ekonomika, která žije z nějakých příjmů a mě by zajímalo, jak přesně ti migranti to financují, nebo jak konkrétně to vypadá, jak eh, to probíhá. Ti převaděči to jsou, ale kdo je platí? Eh, jsou to ti, kteří mají peníze, jsou to obchodníci s drogami, kteří vlastně kontrolují Samozřejmě eh, to jsou drogy, které přicházejí z Jižní Ameriky a potom pokračují do Evropy. Eh, eh, tato trestná činnost nebo ten obchod s migranty, to je sekundární. Napřed tady byl ten obchod s drogami, ale oni samozřejmě hledají další zdroje příjmu. Už v té Lavaletě jsme přijeli nějaký program, který považován za velmi ambiciozní, tam byly asi 3 miliardy peněz. Nakonec eh, se, to zredukovalo na 314 přibližně. Eh, to jsme minimálně tedy dostali, ale to nemůže konkurovat té obrovské síti, kterou tady vytvořili tito eh, zločinci. Ti migranti, kteří se dávají na pohyb, tak ty platí za to. Ano, jsou to oni a jejich rodiny, oni mají hodně peněz. Eh, musí platit v Agadezu, musí platit v Libii a na dalších místech. A odkud ti migranti mají ty peníze, které potom eh, to je z těch zemí původu, jsou to hm, jejich eh, rodiny, protože my jsme jenom transitní zemí, jsou to lidé, kteří tu cestu začnou někde jinde, přejdou přes naše území a končí potom v Evropě, protože eh, tady potom najdou nějakou práci a zase to financují, protože posílají ty peníze zpátky eh, do svých zemí původu. Všechno je to zorganizované. A ti vždycky tady je ten návazná síť těch převaděčů, kteří je přebírají. Já si myslím, že to je poměrně známý jev, ale je to všechno eh, postaveno na té síti obchodníků s drogami. Ale sem přijedou lidé, kteří už žádné peníze nemají. Tak eh, tady funguje nějaký paralelní bankovní systém. Já si nemyslím, že oni využívají banky Oni mají hotovost. Já jsem sám o tom viděl dokumentární filmy v televizi. Mají hodně uh, hotovosti. A jestli to také systém uh, systém předávání peněz zprostředkovatele. A to možná trochu souvisí s těmi mikropůjčkami, proto prostě potřebujete nějaké finanční instituce. my také bojujeme proti tomu, aby se ty peníze potom dostaly legálně do bank. My eh, bychom rádi, aby ty banky měly legální peníze. To, co tady teď obíhá, jsou, jsou hotové peníze. A já myslím, že jsem eh, správně pochopil vaši otázku. Vy jste hovořila o ABRD, e která tady podpořila projekty na mikropůjčky, ale to nefungovalo, protože to bylo špatně zorganizováno. Já eh, to nepopírá. My eh, tak společně eh, jsme vypracovali strategii, teď tomu bude konference. Chceme pokračovat této strategii na šíření jak mikropůjček. Je to boj proti chudobě za prvé, za druhé je to také prostředek, jak bojovat proti této eh, zločinecké ekonomice, proti recyklování těch peněz v bankovním systému. A to je asi všechno, co bych to mohl říct. Už jsem mluvil příliš dlouho. Euh, Vy jste eh, to eh, upřesnil. Děkuji vám za to. To jsme přesně chtěli, abyste upřesnil nebo vysvětlili ty odpovědi. A Teď eh, další řečníci. Já bych chtěl zareagovat nejdřív na otázku toho, odkud dostávají ti migranti tu hotovost. Musíme to tady rozklást. Na hranicích Nigeru je obrovská krize, kterou působí Boko Haram. To jsou většinou eh, severovýchodní Nigerijci, to nejsou především muslimové. Jsou to lidé eh, také z jihu Nigerie, kde je hodně peněz a tam lidé vidí migraci jako příležitost eh, pro ty rodinné sítě a rody, protože oni se mohou dostat do eh, Itálie, Francie, jinde dostat tam práci a dost, posílat peníze zpátky domů. Takže tady nezbytně nejde o eh, chudobu, ale spíše o nedostatek příležitostí, která popohání migraci. Takže tady musíme rozlišovat mezi těmi různými situacemi v Nigérii. A byla tady otázka, která se týkala flexibility. Máme tady situaci, kdy můžeme například na technickou pomoc něco vynakládat, ale nemůžeme financovat infrastrukturu. A můj nigerijský partner ke mně přijde a řekne mi, vy jste nám navrhl, že bychom měli třeba eh, tady zřídit rodinný soud. A my jsme jim řekli, ano, my vám poskytneme technickou pomoc. A oni nám řeknou, no ale my tam nemáme střechu na té budově. A, oni nám, a my jim musíme říct, no ale my vám tu střechu nepostavíme, protože my nemůžeme investovat do infrastruktury. A velmi často dojde k tomu, že pokud nemůžeme investovat do infrastruktury, tak nemůžeme poskytnout ani tu technickou pomoc. Takže tady je právě prostor pro tu určitou flexibilitu, která nám pomůže potom lépe lépe poskytovat tu technickou pomoc. Teď k těm mikroúvěrům. Omlouvám se, ano. Jedna z věcí, která mě tady zaujala, je to, že mezi ty problémy spadá i to, že velice často se ty eh, peníze přidělují špatným lidem, že tedy není dost, například dostatečné zadlužení. Takže ti, kteří dostanou ty mikropůjčky, jsou součástí té dohody. Tady nechci v žádném případě odporovat panu ministru eh, financí nebo ho nějak tady eh, deonestovat, ale velmi často se stane, že hovoříte s ministry financí, ale potom a ti eh, vám něco slíbí, ale když potom se dostanete úplně tu, na tu nejnižší úroveň v rámci společnosti, tak je situace úplně jiná. A teď ještě k tomu, co tady zaznělo ohledně toho, zda můžeme poskytnout bezpečnost nebo zajištění, pokud jde o tu finanční flexibilitu, jestli můžeme zaručit, že ty prostředky budou řádně využité a tak dále. Většina z agentur, které implementují tyto projekty, jsou agentury EU, takže my máme velmi dobré organizační a finanční struktury. A když provádíme nějakou práci na projektech přímo v Nigerii například, tak nerozdáváme během prvního týdne velké částky eh, v hotovosti a že bychom pak jenom čekali, až se to všechno udělá. Ne, naopak, je to velmi kontrolované, velmi pečlivě kontrolované, postupně uvolňujeme ty částky a tak dále. Eh, ano, samozřejmě někdy se to nepovede, ale více než v 90% případů by řekl, že se nám to daří udělat správně ale rozhodně nechceme, aby, abychom jak se tam seděli na penězích, které ve skutečnosti a potom ve skutečnosti jak si nic praktického nedosáhli. A ještě poslední věc, a to je otázka států a role států. Například uh, severovýchodní uh, Nigérie je dobrý příklad. Tam v podstatě stát vůbec nemá legitimitu mezi místními společenstvími, ale jsou jiná místa, kde stát funguje dobře, že stát je um, uznávaný i na místní úrovni, tak tam můžete jednat i se státními složkami a orgány. Ale velmi často musíme tady rozlišovat, s kterým ministerstvem je možné jednat a s kterým ne, a musíme rozlišovat mezi okolnostmi. Ano, vy jste například říkal, že tam je, uvedl jste příklad toho soudu, Říkal jste, že ano, nemůžete investovat do infrastruktury a já se tady dívám na zástupce komise. Oni nám bohužel odešli, ti odborníci, ale eh, chcela bych se zeptat, kdo rozhoduje o těchto místních pravidlech, o tom, kdo může a do čeho můžete tady investovat. Například, že můžete poskytovat jenom technickou pomoc, ale nemůžete nic postavit. Kdo tedy eh, rozhoduje? Je to někdo v Bruselu nebo nějaká delegace nebo kdo? Protože, abych to vysvětlila, pane ministře, my v tuto chvíli také začínáme vyjednávat o nových evropských programech na, pro tu další generaci, pro další období a pokud máme technické problémy, tak je třeba to všechno vyřešit. Takže teď máme příležitost skutečně Eh, zjistit, jaké jsou problémy a pokud existují problémy, tak je nějak vyladit, doladit. Pokud jde o podporu rozpočtu, ano, tak samozřejmě máme tady problémy v některých zemích, už tady máme, určitý, určit, máme tady také určitou skepsi z výboru pro rozpočtovou kontrolu například. Takže skutečně neexistuje univerzálně platné řešení. Já vím, že komise si toto zaznamená asi. Myslím si, že tady nemáme momentálně přítomné odborníky, kteří by nám mohli odpovědět na tu otázku, ale jde nám skutečně o to, kdo rozhoduje o tom, co se dá a nedá dělat v rámci toho svěřenského fondu, protože ideální by bylo, kdyby například tady bylo Eh, tady eh, humanitární pomoc, EDF fondy, eh, svěřenské fondy, jak kdyby tam byla tedy nějaké propojení, řekněme, koordinace, ale pravděpodobně to tam v praxi není. Ještě chcete něco dodat, prosím? Prosím, paní Vihary. Um, Já bych ráda stručně zareagovala, protože zaznělo mnoho zajímavých poznámek, jak z terénu, tak ze strany pana ministra. Ale důležité je také dodat, že jsou studie, které ukazují, že programy svěřeneckých fondů EU nestačí pro to, abychom ukázali místním obyvatelům udržitelné alternativy. O tom hovořil pan ministr. Já si nemyslím, že by se pašerácké trasy e, zastavovaly, pouze jsou nebezpečnější a dražší. Takže ten business model pašeráků nenarušujeme. E, skutečná rozvojová pomoc musí jít na skutečné rozvojové potřeby

A co se týká migrace, musíme eh, přijmout fakt, že migrace je zkrátka součástí lidské přirozenosti. Musíme poskytnout vízové programy pro všechny dovednostní úrovně, nejen do jiných regionů, ale i do EU. Potřebujeme pracovní síly a máme prostor, abychom je přijali. Potřebujeme také humanitární víza pro žadatele o azyl, aby nemuseli umírat na moře, aby nemuseli platit pašerákům a nestávali se obětí obchodu s lidmi anebo otroky v Libii, aby, dokon, dosa, do, aby byli schopni dosáhnout evropských břehů a e, vlastně na humanitárních vízech už výbor Libe pracuje. Členské státy také musí dostat svých závazků vůči migrantům a vůči osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, přesídlování a jiné, e, jiné kanály. To je nutné. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám moc krát. Teď bych dala slovo Derekovi Vonovi aby uzavřel schůzi. Chtěl bych poděkoval, poděkovat sekretariátům všech čtyř výborů za uspořádání dnešní akce. Díky kolegům, kteří se zúčastnili. Děkujeme panu ministrovi za jeho užitečný příspěvek do diskuse a díky všem expertům. Je, myslím, velice dobře, když posloucháme názor lidí, kteří pracují přímo v terénu, jak říkala paní spolupředsedkyně. Občas lidé, kteří pracují tady, si vůbec neuvědomují, co se v terénu děje. Pro nás je velice důležité slyšet zkušenosti z první roky a veškeré podrobnosti, které nám můžete poskytnout. V příštích měsících začneme hovořit o příštím víceletém finančním rámci a předseda rozpočtového výboru se bude jistě zajímat o ty diskuse a začneme hovořit také o určitých podrobnostech příštích programů. Takže čím více budeme diskutovat tímto způsobem, tím více se poučíme jako europoslanci a tím více můžeme pak utvářet budoucí rozpočet, budoucí programy podle toho, co je nejvhodnější přímo v terénu. A z dneška jsme se hodně poučili, takže ještě jednou díky, že jste přišli, díky za váš čas a doufáme, že zohledníme mnoho z toho, co jste nám řekl v diskusích v příštích měsících. Ještě jednou díky moc. Děkuji a tímto končím schůzi. Děkuji také všem panelistům.